Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové, vítejte na dnešním zasedání výboru AFET, výboru pro zahraniční záležitosti. Všechny vás zde vítám a už jsme u bodu jedna na pořadu jednání, tedy přijetí návrhu pořadu jednání. Chtěl bych vás informovat, o této věci. Hlasování, které mělo proběhnout dnes odpoledne v bodě 8 s názvem Uzavření dohody o odstoupení Spojeného království Velké Británie, Severního Irska z Evropské unie a Euratomu, že bude odloženo na příští, některou z příštích schůzích AFED. Datum brzy oznámíme. Je to v návaznosti, jak asi víte, vzhledem k absenci v uvozovkách smysluplného hlasování v dolní sněmovně britského parlamentu a je to v souladu s rozhodnutím konference předsedů ze 14. února. Pokud nejsou další poznámky z vaší strany, je návrh pořadu jednání pro dnešní schůzi přijat v pozměněné podobě. Pod dvě. Sdělení předsedy žádná nejsou. Bod 3. Pokud eh, do konce schůze nepřijdou žádné připomínky, budou zápisy z našich zasedání z 21. a 22. 11. 2018 a 4. 2. 2019 považovány za přijaté. A tím se dostáváme k bodu číslo 4 na pořadu jednání. Vítám, a ona sedí vedle mě, paní Mario Fernando Espinosu Garces, která je předsedkyní 73. zasedání valného schromáždění OSN. Vítejte na našem výboru. Jsme velice rádi, že jste mezi námi, že jste přišla do Evropského parlamentu. Jak víte, spolupráce mezi OSN na straně jedné, Evropskou unii na straně druhé je dlouhodobá a je založena na našich společných východiscích, protože obě naše organizace sdílí stejné hodnoty. Tento parlament a konkrétně tento výbor opakovaně jasně řekl, že jsme přesvědčeni, že je potřeba posílit partnerství EU-OSN a spojit se v práci na společných prioritách, zejména co se týká výzev multilateralismu, tak jak k tomu dochází bohužel v dnešní době. EPP, e, Evropský parlament a Evropská unie bude i nadále podporovat multilateralismus a chceme navazovat na tu spolupráci tak, jak je teď. Takže, e, paní Espinosa Garces, my si s potěšením vyslechneme co obsahuje vaše práce, jakožto práce tady předsedkyně 73. zasedání valného schromáždění OSN? Jaký je váš mandát a jaké jsou vaše eh, návrhy ve věci vztahu EU-OSN? Eh, těšíme se na to, co nám řeknete, eh, jsme připraveni s vámi spolupracovat a já vítám také častého účastníka našich zasedání AFET, našeho velvyslance v New Yorku, který je vždy vítaným hostem na našich schůzích. Jsme rádi, Joa, že jste zde. Takže, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, začnu tím, že bych vám, Davide, poděkovala za pozvání zde vystoupit. O valném schromaždění často hovořím jako o nejdemokratičtějším a nejreprezentativnějším eh, orgánu OSN, Hovořím o něm jako o parlamentu lidstva. A proto je mi velkým potěšením promlouvat dnes před parlamentem Evropy a konkrétně před výborem AFET. Nejen proto, že zásadní vztahy EU-OSN spadají právě do vaší působnosti, ale také proto, že vy stojíte, řekněme, na, té, na tom ostrém konci multilateralismu. Řešíte otázky míru a bezpečnosti, řešíte hrozby pro právní stát, řešíte otázku angažma Evropy v rámci našeho stále turbulentnějšího světa. Vážení přátelé, výzev je před námi opravdu hodně, a to pro oba naše parlamenty. Změna klimatu, extremismus, proliferace zbraní, posouvání se v rámci dynamiky globálních mocností a v tom výčtu bych mohla pokračovat. Stručně řečeno, čelíme dynamické výzvě rychle se měnícího světa. Máme zde nové geopolitické nastavení světa a stále přetrvává mnoho těch starých problémů, k nímž se pak připojují nové výzvy. OSN a Evropská unie jsou orgány vytvořené proto, aby dali státům eh, lepší šanci bojovat s takovýmito hrozbami a realizovat své vlastní ambice. A to v rámci toho, že budou spolupracovat. A to v době, kdy se spochybňuje multilateralismus. Snadno se tak spochybňuje to, čeho jsme dosáhli a to, jaká je hodnota našich organizací při reakcích, jak v přítomnosti, tak v budoucnosti. Bez ohledu na tyto výzvy jsem však přesvědčena, že Evropská unie je zářným příkladem toho, čeho mohou země společně dosáhnout. A to se týká i OSN. I přes všechny naše problémy a obtíže a chyby eh, děláme svět lepším. Redukujeme extrémní chudobu, přijímáme zákony na ochranu lidských práv, demobilizujeme El Salvador, eh, odminováváme Jižní Sudán. A Evropské unii patří její díl díku za tyto úspěchy, protože ona byla vždy eh, nepostradatelnou partnerkou OSN v rámci prevence konfliktů, mediace a humanitární pomoci. Stejně tak jako v otázkách řešení příčin násilí. Ale také sdílíme, řekněme, voličstvo eh, miliony lidí, jejichž životy jsou lepší díky multilaterální spolupráci EU a jejich partnerů. Ale tím, jak utrpení v Sýrii a v Jemenu zcela jasně ukazuje, máme k naší společné vizi míru ještě hodně, hodně daleko. Ty výdobytky posledních desetiletí jsou dnes sami ohroženy. Stále více států zažívá násilné střety, než kdy v posledních 30 letech dochází k útokům na civilisty. Ty narůstají eh, za poslední desetiletí téměř 70 milionů lidí bylo nuceno opustit své domovy, protože utíkají před bombami, zbraněmi, znásilňováním, chudobou a nebo hladomorem. Vážení kolegové, vážení přátelé, žádnou z těchto výzev nezvládne vyřešit jeden samotný stát, dokonce ani jeden region. Proto význam multilateralismu nikdy nebyl jasnější, nikdy nebyl naléhavější. To je takový refrén mého předsednictví. Ale e, byť multilateralismus, multilateralismus potřebujeme víc než kdy jindy, je pod útokem. Mnoho vlád se stále dívá pouze dovnitř, stále více dívá pouze dovnitř a nezajímají je globální výzvy. Jiné vlády se aktivně snaží náš mezinárodní pořádek založený na pravidlech podkopávat. A lidé ztrácejí důvěru v instituce, že tyto jsou schopny zlepšit jejich životy. A proto mám velikou radost z toho, že Evropská unie učinila z multilateralismu svou prioritu pro 73. zasedání valného schromáždění. Jako předsednice tohoto schromáždění jsem svým způsobem ochránkyní multilateralismu. Jsem správkyní našeho společného zájmu, a to všech 193 členských států. A dovolte mi hovořit zcela upřímně. Jsou chvilky, kdy vám závidím protože vy máte pouze 28 členských států, kterým musíte vyhovět. Ale no, ano, to je tak trošku humor. Já chápu, jak i toto může být obtížné, pane předsedo, ale to je vlastně krása tak trošku multilaterálních organizací, protože oni neohrožují suverenitu žádných států, ba naopak posilují ji. A to tím, že zvyšují možnost jednotlivých států řešit problémy, které jsou pro ně důležité a sdílet náklady a to břemeno, a tím hlavně myslím tu společnou odpovědnost, v klíčových globálních výzvách. OSN i EU musí spolupracovat, aby tento přístup prosazovali i jinde. Generální schromáždění OSN a Evropský parlament musí být v předjezdci v této iniciativě. Je to právě generální schromáždění, které reflektuje názory světa tím, že každému státu dává jedno křeslo, jeden hlas a jeden mikrofon. Jste to vy, jako volení zástupci, kteří můžete toto sdělení nejlépe přenést ke svým voličům. Jste to rovněž vy, kteří dohlížíte nad financemi a obecně dohlížíte nad tím, že Evropská unie bude podporovat multilateralismus, ale e, ono o multilateralismu nestačí mluvit hezky. Lidé chtějí vidět hmatatelné výsledky. A proto je tak důležitá agenda 2030 tuto nebezpečnou chvíli pro svět není žádný region imunní vůči nepokojům. Cíle udržitelného rozvoje jsou velice důležité, protože se snaží řešit ty podkladné příčiny nestability, ale také proto, že dávají vládám určitý rámec, jak reagovat na snahu všech národů, byť skeptický občan může vidět něco jiného. Jak víte, to zklamání z establishmentu představuje základ pro další útoky na multilateralismus, je to semeniště populismu a nacionalismu. To je jen jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla soustředit se na cíl číslo 8, to znamená důstojnou práci. Toto je výzva, co se týká plného, bezpečného a udržitelného, udržitelné zaměstnanosti. Sociální mobilita je něco, co je společné všem lidem po celém světě. Chceme-li plně implementovat cíle udržitelného rozvoje, musíme vytvořit 600 milionů nových pracovních míst, zejména pro mladé lidi. Doufám, že vaše země se zúčastní té schůze na vysoké úrovni, kterou hostím 8. Eh, dubna v New Yorku právě na téma důstojné práce. A děkuji a chválím Evropskou unii za to, že neustále prohlašuje své závazky ve smyslu, ve smyslu udržitelných eh, rozvo- eh, cílů udržitelného rozvoje, včetně například redukování zadluženosti. Děkuji také Evropskému parlamentu za to, že zveřejňuje zveřejňuje seznam eh, konkrétních iniciativ co doplnění cílů udržitelného rozvoje. Iniciativy jako tato jsou to nejlepší, co můžeme získat pro prosazování osvědčených postupů. Vážení kolegové, jak eh, velice dobře víte, jedna z oblastí, kde lidé chtějí vidět více akce, je oblast uprchlíků, oblast migrace. Dvě dohody, které byly přijaté v prosinci loňského roku ohledně uprchlíků a ohledně bezpečné řádné migrace, nabízejí smysluplnou cestu vpřed. Když jsem převzala toto křeslo, byla jednou z mých priorit to, abychom zajistili ratifikaci valným schromážením obou těchto dohod. Jsem přesvědčena, že se jedná o důkaz trvalých hodnot našeho schromáždění, že se nám podařilo státy semknout kolem těchto otázek. Samozřejmě o těch dohodách panují různé názory, a to nejenom zde v Evropě. A já chápu proč. Když jsem byla ministrině zahraničních věcí v Ekvadoru, řešila jsem otázku kolumbijských uprchlíků, takže vím, jak složité může být řešit domácí i regionální problémy. Ale multilateralismus to je kontinuální diskuse, i když třeba dochází k nesouhlasu. A proto jsem uspořádala debatu na vysoké úrovni o mezinárodní migraci a rozvoji, a to bylo minulý týden v New Yorku. A také proto úzce spolupracuji se, se španělskými a bangladešskými velvyslanci v New Yorku a připravujeme první revizi migračního kompaktu v roce 2022. Vážení přátelé, Přesvědčiví nebudeme co do multilateralismu, aniž bychom uznali, že je potřeba reformovat některé instituce. Je potřeba aktivně prosazovat způsoby, jak naše organizace mohou být efektivnější a zodpovědnější vůči lidem, kterým sloužíme. Je mi velkým potěšením, že Evropská unie má jako jednu z priorit reformu systému OSN. Doufám, že i vy jako parlamentáři budete žádat zásadnější angažmá EU co do revitalizace valného schromáždění. Chceme se, na, chceme se konečně posunout ve věci reformy Rady bezpečnosti a v otázkách občanské společnosti. Chceme zajistit, že občanská společnost, ženy a mladí lidé budou aktivně angažováni v naší práci. Chceme modernizovat své pracovní metody. To je totiž jediný způsob, jak OSN přivedeme blíže k lidem. Musíme usnadnit Eh, získání politické vůle, která nám pak umožní řešit naše největší výzvy tak, aby OSN byla organizací relevantní pro všechny. Mladí lidé jsou nejsilnějšími inovátory v rámci cílu udržitelného rozvoje. Jsou ehm, jak v ulicích, tak na vůdčích pozicích, například v boji proti změnám klimatu. Musíme zajistit, že jejich hlasy budou vyslyšeny v New Yorku, v Bruselu a v hlavních městech celého světa. Já jsem teprve čtvrtá žena eh, v 73 leté historii OSN, která slouží jako předsedkyně generálního schromáždění a jsem první ženou z Latinské Ameriky nebo z Karibské oblasti. A proto vás jistě nepřekvapí, že mám na srdci i genderovou rovnost. Evropská unie je zásadním partnerem eh, v této oblasti pro OSN a spoléhám na členské státy EU, že budou hovořit na zasedání Komise pro status žen příští týden v New Yorku. Je potřeba eh, zapudit ty pokusy o umenšení ženské role. Doufám, že všechny členské státy se zúčastníme akce na vysoké úrovni 12. března o empowermentu žen, eh, kdy budeme diskutovat o mm, ženském leadershipu. Jsem velice ráda, že prezidentky Chorvatska Eh, Litvy a Estonsk, Estonska se zúčastní stejně jako Frederika Mogherini, vysoká představitelka EU. Vážení přátelé, Evropská unie a cíle OSN v oblasti míru, bezpečnosti, lidských práv a udržitelného rozvoje jsou shodná. Evropský parlament hraje velice specifickou roli v tom, aby je dále prosazoval tím, že integruje rezoluce a principy OSN do své legislativy a tím, že zajistí jejich rychlejší a lepší implementaci, včetně mezinárodních dohod. Můžete vést ostatní. Například váš zákaz plastu na jedno použití je skvělý a velice podpořil globální kampaň ohledně plastového znečištění, která byla spuštěna teprve minulý rok. Rovně, rovněž bych ráda hovořila o významu toho, aby nové členské státy plnily své závazky v rámci klimatu. Všichni víme, že musíme být ambicioznější v oblasti zabraňování škodám, abychom zajistili lepší financování klimatických projektů a potřebujeme zajistit technologický transfer, tak abychom eh, pomohli zejména malým rozvojovým státům, malým rozvojovým ostrovním státům, aby si tyto mohly vybudovat kapacity pro odolnost vůči změnám klimatu. Těším se na co nejsilnější evropský hlas na akci na vysoké úrovni pro eh, klima a budoucí generace, která proběhne v New Yorku 28. března. Samozřejmě eh, naše organizace sdílejí také určité výzvy v neposlední řadě to, že chceme, aby naše instituce byly transparentnější a zodpovědnější. Jako předsedkyně valného schromáždění chci, aby OSN byla organizací blíže lidem. Jako parlamentáři se vy snažíte, aby EU byla blíže občanům, které zastupujete této snaze se můžeme vzájemně podpořit tím, že budeme podporovat multilateralismus. A to nejen ledajaký multilateralismus, ale takový, který bude reaktivní, který bude efektivní, který bude více než pouze součet jeho, jeho částí, který bude přinášet přidanou hodnotu ve věci boje proti různým krizím, kterým svět čelí. Tím, že zajistíme, že lidé budou ve středobodě všeho, co budeme dělat. Velice se těším na diskusy, na všechna tato témata a na to, že budeme v tomto dialogu pokračovat. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, vážená paní předsedkyně, za toto úvodní slovo, za vaše milá slova. Vy jste vlastně srovnávala valné schromáždění OSN i s Evropským parlamentem. Například je zde trošku jeden malý rozdíl. My jsme přímo demokratičtí volení. A jak víte, čekají nás na konci května další volby. Je to vlastně druhé největší demokratické cvičení v celé Evropě, hned po Indii. Nikde ve světě nemní taková možnost tolika voličů, kteří by mohli volit v průběhu tří volebních dnů. Takže děkujeme a myslím si, že skutečně je zde mnoho témat, o kterých můžeme diskutovat. Máme zde asi 20-25 minut k dispozici. Zatím je zde pan Preda, pan Pancery, paní Lochbíler, pan Scholz, kteří se přihlásili do diskuze. Ještě někdo, na koho jsem zapomněl. Takže navrhuji, aby vystoupili tito čtyři kolegové, pak to schrneme. Takže pan Kristian Preda za EPP je první, zde sedí před námi uprostřed. Děkuji, děkuji za slovo, děkuji vážený pane předsedo. Zároveň bych rád poděkoval paní předsedkyni za to, že je mezi námi na dnešní schůzi. Pro nás je vždycky velice zajímavé vyměnit si názory s těmito hlasy, diplomaty, kteří pracují na půdě OSN. Já jsem chtěl položit, jestli dovolíte, takovou otázku ohledně hlubší analýzy takové krize multilateralismu. Jak vidíte tyto příčiny této krize? Často se hovoří o této krizi multilaterálního přístupu, ovšem jaké jsou příčiny tohoto problému, jak je vidíte vy? Nějaký ano, je to vlastně takový, víte, valné shromaždění to není nějaký parlament lidstva, protože parlament musí být volené těleso a mělo by to být těleso volené ve svobodných podmínkách, což bohužel v mnoha zemích, které mají diplomatické zastoupení na půdě OSN, není realita, ale to už je možná předmět pro jinou rozprávu. A zároveň bych se rád zeptal, jak vy se na to díváte, na možnost určité reakce ze strany valného shromáždění ohledně kritiky mezinárodních institucí, různých konkrétních, například pokud jde o podporu kubánského režimu. To je jeden z příkladů, kde se nerespektuje lidská práva, zavírají se lidé do vězení, víme a na všechny ty konkrétní případy, o kterými zde hovoříme a které podporujeme. Čili pokud jde o tuto diktaturu v nakupě, myslíte si, že to je dobré, pokud jde o postup válného shromáždění, že to nějak podporuje důvěryhodnost a vůbec všech institucí, které jsou součástí OSN. Čili jak na to nahlížíte? Vy děkujeme, Kristiane. Nyní má slovo pan Pancéry. Děkuji za slovo. Já budu hovořit italsky. Buongiorno. Dobrý den. Jsem velice rád, že jste mezi námi. Zejména jsem velice rád, že v rámci svého projevu jste jako zásadní zmínila otázku multilateralismu. Takovéto takovéto diskuse jsou velice důležité, zejména pro reflexy otázek, které mohou být předmětem mnohých interpretací, jako třeba vidíme v současné době ze strany administrativy v USA, která tíhne spíše k unilateralismu. Multilateralismus tedy vnímáte jako dialog. Je to tak, protože oslabovat multilaterální systém, který je až dodnes zárukou respektování mezinárodního právního systému, eh, lidských práv, prevence konfliktů, společných dohod, to je pro nás to zásadní. Řekla jste, že je potřeba obhajovat multilateralismus ne bez jakékoliv kritiky, ale že musí být efektivní a účelný. Já bych se chtěl zeptat, jak můžeme zabraňovat takové té silové politice, která sebou často přináší konflikt. Zda třeba není otázka, není čas na otázku reformování rozhodovacích systémů u vás i u nás, protože Dovedeme si představit, že když nějaký multilaterální organismus má problémy s rozhodováním, tak se vlastně automaticky už ubírá určitou cestou, že ano? Eh, generální schromáždění bylo příležitostí, kdy bylo desetiletí 2018 až 2028 vyhlášeno desetiletím Nelsona Mandely, desetiletím míru. Cíle míru jsou samozřejmě základními hodnotami pro nás, pro všechny. Jak vidíme například v jednotlivých cílech OSN, jakým způsobem bude toto desetiletí probíhat, jak moc bude aktivní. Děkuji. Thank you, colleague Panzer. Děkujeme, pane Panzeri. A nyní to je za zelené paní Lohběra. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedající. A rovněž bych paní espenose Garces ráda poděkovala za velice energetický přístup a takové opravdu velice silně orientované ženské vedoucí postavení v OSN. To si myslím, že si skutečně velice ceníme. Zároveň ohledně globálního kompaktu, ta debata minulý týden byla nesmírně důležitá. Mnoho našich přátel i na eh, půdě OSN by mělo velice pozorně sledovat tuto oblast a nejenom čekat, abychom prostě viděli potom nějaké možná výsledky v roce 2022. A nyní multilaterální přístup. Pokud jde o určitý boj nebo posílení multilaterálního přístupu, hm, dochází k nějakým například eh, velkým překážkám, pokud jde o nějaké překážky mezi severem, jihem, o možnou spolupráci do budoucna nebo vůbec možnost posílení multilaterálního přístupu. A poslední otázka, rozpočet. Byste se tomu nevěnovala nějak podrobněji? Mohla byste trošičku analyzovat otázku rozpočtových záležitostí? Myslím si, že letos se právě této problematice budete věnovat. Děkuji. Děkujeme pane. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Sharing with us. Že Děkuji, pane předsedající, a zároveň děkuji za to, že jste mezi námi, paní předsedkyně. Ano, posílení mezi... Já jsem zde, sedím zde, sedím zde, vlastně nalevo od eh, předsednického stolu, tak jak to má být, takže já si skutečně vážím to, jakožto vy, jakožto aktivní žena, která vlastně je architektem takových velice důležitých záležitostí, jako je například udržitelný vývoj, rozvoj, vedete valné schromáždění a to mě vede k první otázce. Dneska není nic důležitějšího, než snaha nalézt nějaké kroky ohledně implementace agendy pro rok 2030 a zároveň kroky, které se týkají rozvoje eh, SDG, protože to všechno je propojené. Ano, musíme překonat problémy chudoby, zajistit mírové uspořádání ve světě, posílit environmentální aspekty, čistá voda, přístup eh, k vodě a tak dále. To je zásadní pro miliony lidí na celém světě. Čili jak vy osobně vidíte možnost toho, že by v rámci valného shromáždění, v rámci tohoto systému OSN by členské státy byly skutečně schopny splnit tyto závazky. A druhá otázka. Zde v Evropě my prožíváme velice turbulentní časy INF smlouva bude pravděpodobně zrušená. My ve střední Evropě bychom mohli být cílem právě takového atomového pingpongu mezi Ruskou federací a Spojenými státy. No a samozřejmě já se nebudu jmenovat toho slona v porcelánu, no ale i přesto se musíme podívat na možnost toho režimu atomového odzbrojení která dává určité perspektivy a důvěru mladé generaci. Minulý týden Washington Post zveřejnil článek ohledně tajné vědecké práce, které probíhá eh, v oblasti přeletu ptáků nad oceánem jako určitou metodu biologických zbraní. A tím se vlastně dostáváme například i s problémem ptačí chřipky právě k tomuto problému, protože jak víme, mnoho zemí se potýká s tímto problémem, čili chci se zeptat, zda váš systém OSN a především valné shromáždění je připraven reagovat na všechny tyto vývoje, na všechny možná rizika, kterým budeme čelit. Děkuji vám. Děkujeme. Takže nemáme žádné další přihlášené do diskuse, takže prosím, paní předsedkyně, můžete odpovědět. Já bych řekla samozřejmě na úvod poděkování za všechny tyto zajímavé a dobře načasované otázky, protože společným jmenovatelem je právě multilateralismus, jak ho posílit a proč říkáme, neustále opakujeme, že je to přístup, který je ohrožen a proč tomu tak je. Je pravda, že je to takové paradoxní. Žijeme ve světě, který je čím dál tím více propojen. Všechny ty výzvy, kterým čelíme, jsou výzvy přeshraničního charakteru, ať je, že jde o migrační krizi, uprchlickou krizi, klimatické změny, zbrojení, atomové hrozby, terorismus. Toto všechno, všechny tyto výzvy Samozřejmě nemají dopad pouze na jednu jednotlivou zemi, ale na celé lidstvo. A je to vlastně i určitá hrozba přežití, co zároveň znamená, že potřebujeme silnější a lepší fungování multilaterálního přístupu, více spolupráce, více kolektivních akcí a samozřejmě musíme pochopit důležitost dílené zodpovědnosti. A toto všechno nás vede právě k takovému multilaterálnímu systému a řádu, který je založen na pravidlech. A právě proto musíme kolektivně usilovat o lepší a kvalitnější multilateralismus, ne jakéhokoliv charakteru, ale systém, který skutečně funguje a odpovídá potřebám, výzvám současného světa, protože lidé často ztrácí důvěru v tento systémy tohoto typu. Proč tomu tak je? Protože především musíme lépe komunikovat, my všichni kolektivně musíme dělat lepší práci v tomto ohledu a zároveň musíme být důvěryhodní a musíme budovat důvěru a proto musíme být efektivnější, účinnější, především pokud jde o plnění závazků. Takovým možná nejmocnějším nástrojem, který by mohl prokázat, že jsme schopni splnit závazky, jsou cíle udržitelnosti, protože to je takový eh, latmusový papírek toho, zda jsme schopni splnit závazky. Jak se o tom zmínil pan eh, poslanec Scholz, čelíme všem těmto výzvám. Zda skutečně můžeme udělat eh, ten rozdíl my jakožto instituce a dotknout se života našich lidí. A OSN právě si myslím, že to pochopili a právě proto chceme zavést velice uh, hloubkový, strukturovaný proces reform, který provádíme na základě tří hlavních pilířů. Rozvojový pilíř, tam se snažíme změnit a zlepšit veškerou architekturu v oblasti vývoje. Dále je to pilíř míru a bezpečnosti, který by měl být solidnější, efektivnější, využívat princip subsidiarity a zároveň procházíme velice hlubokou reformou celého manažerského procesu. To je velice důležité, protože 1. ledna jsme právě zahájili implementaci těchto procesů. Čili my skutečně velice pozorně a my všichni budeme sledovat to, jakým způsobem se nám povede dosáhnout výsledku a implementace těchto reformních procesů. Další záležitost, o které jste se zmínili je určitá role naší, naší organizace v oblasti prevence problému. Já si myslím, že jsme opravdu udělali velký kus práce. Udržitelný mír, to je princip, který nás žene vpřed a ten je založen na preventivním přístupu. Zmínili jste se o té dekádě míru nebo o něčem takovém. Čili udržitelný mír, to je skutečně něco, na co zaměřujeme naši pozornost. A to je propojeno i s implementací agendy 2030 a cílu udržitelného vývoje, nové geopolitiky, nové korelace a tak dále. To byla další otázka, to znamená ty aliance mezi severní, severem a jihem a tak dále. Já zde možná budu repetitivní, budu to opakovat ovšem. Boj proti chudobě, to je něco, na co neustále reagujeme. Nerovnosti mezi populacemi, klimatické změny a tak dále. To je společný jmenovatel, který trápí sever i jich. Nemyslím si, že klimatická změna se dotýká pouze zemí na jihu. Je to problém nás všech. Když reagujeme na problémy nerovnosti mezi lidmi, strukturální příčiny chudoby, vyloučení. Toto všechno je něco, co nás všechny propojuje. Je to společný cíl, společná agenda. Nejde o sever nebo jich, jde o to, aby lidstvo, aby naše planeta byla prostě lepším místem pro život nás všech. A to je něco, za co bojuje OSN. A samozřejmě jelikož je to organizace složená z lidí, <laughs> tak samozřejmě, že víme, že nás čeká mnoho výzev, stojí před námi mnoho výzev a jejich plnění je založeno i na politické vůli našich členských států. Ano, já samozřejmě chápu velice jasně rozdíl mezi parlamentem zvolených zástupců a organizací, která má jmenované zástupce ze strany vlád, které jsou často demokraticky zvolené. Čili my jsme skutečně takovým domem pro 193 členských států, které mají své agendy, společné zájmy, ale zároveň my musíme nějakým způsobem reagovat i na určité nesoulady. Pokud jde o globální kompakt, migraci, uprchlíky, to byly otázky, které zde rovněž padly. Ano, je to kolektivní výzva, implementací se zabýváme právě v tomto období. Je to nesmírně ambiciozní agenda v těchto ohledech a já na to nahlížím optimisticky. Myslím si, že budeme schopni splnit tyto výzvy tak, aby to mělo užitek pro miliony lidí, kteří z jakýkoliv důvodů eh, nežijí ve své zemi původu. Nukleární zbraně, GPCOA smlouva, nukleární hrozba a tak dále. Víte, jedna z mnoha výzev, když hovoříme o hrozbám multilateralismu, je právě snaha o určitý mezinárodní systém založený na pravidlech. Já si myslím, že bychom měli dodržet naše závazky, respektovat nástroje, které jsme všichni podepsali a já se na to dívám opravdu s velikým uspokojením pokud jde o stanovisko členských států k těmto výzvám. A to si myslím, že eh, byly tak nějak ty otázky všechny, které zde zazněly. Myslím si, že jsem pokryla prakticky všechno, takže vám děkuji. Děkujeme, paní předsedkyně. Ještě nějaké otázky z pléna, ještě něco, co nebylo zodpovězeno, takže dobře, takže vám moc krát děkujeme, paní předsedkyně, za to, že jste navštívila výbor AFED a já doufám, že vás čeká ještě několik zajímavých hodin a dní v Bruselu, kdy odlítáte do New Yorku. Zítra navštívím ještě globální fórum pro mládež a bezpečnost v Helsinkách. Takže děkujeme, hodně štěstí vám přejeme a zároveň příjemné strávení ještě dnešního dne. Děkujeme za návštěvu. So. Tak, milí kolegové, a jsme skoro na čase, co se týče našeho pátého bodu pořadu jednání a půjde o podání zprávy o volební pozorovatelské misi v Moldavsku, vykonané dne 24. února 2019. Jistě si vzpomínáte, že v našem posledním prohlášení o Moldavsku, které jsme přijali 24. února, jsme eh, psali, že jakákoliv další budoucí rozhodnutí o makrofinanční asistenci a rozdělování peněz musí být přijata až po vykonání parlamentních voleb. A to samozřejmě také Eh, po splnění určitých podmínek v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a podle specializovaných mezinárodních eh, orgánů. Takže teď si myslím, že ani nemusím říci, že vlastně takové to hodnocení ze strany mezinárodních odborníků je velmi důležité právě pro vyhodnocení našich budoucích vztahů mezi EU a Moldavskem. My jsme vytvořili skupinu pěti odborníků, které eh, představují pět politických skupin. Je to skupina vedená Rebekou Harms a jde samozřejmě také o spolupráci v rámci dlouhodobé spolupráce OSCE a ODIHR. A já bych teď rád dal slovo vedoucí naší mise paní Rebece Harms, aby nám řekla něco ke svému vlastnímu hodnocení eh, těchto voleb. Chci říci, že ve čtyři čtvrt na pět očekáváme také zde premiéra Armenie, takže prosím vás, prosím vás, musíme se držet našeho časového harmonogramu. Děkuji, děkuji pane předsedo. V první řadě bych ráda poděkovala všem svým kolegům a také personálu DEC, který, nebo díky nímž také ta mise byla velmi konstruktivní, probíhala ve velmi dobrém duchu i v tom velmi komplikovaném politickém kontextu, za těch složitých politických a společenských okolností. Děkuji tedy všem kolegům ze vš- napříč politickým spektrem, kteří se snažili také vyřešit všechny problémy druhé parlamentní mise, eh, která byla tedy také zaregistrována centrální volební komisí. A po velmi intenzivně výměně informací mezi námi eh, a představiteli Moldavska a našimi službami a také za pomoci našeho velvyslance v Kišiněvu, druhá alternativní parlamentní eh, delegace nepřijela nepřijela do Moldavska a musím tedy hovořit o velmi úspěšné spolupráci mezi Kišiněvem a Bruselem. Děkuji, děkuji tedy konkrétně Kristýně. V průběhu tedy naší mise jsme si mohli popovídat s mnohými zástupci různých společenských oblastí. Mluvili jsme se zástupci médií, politiky i zástupci neziskového sektoru. Také jsme byli seznámeni se zjištěními dlouhodobých pozorovatelů a také jsme se se zaměřili tady na ta eh, problematická zjištění, hlavně tedy co se týče nespravedlivého přístupu k médiím, také právě pro neziskový eh, sektor. Hovořili jsme o financování politických stran a také mm, zásadní eh, stížnosti v souvislosti se zneužíváním správní moci. Ale dobrá zpráva z Moldavska je ta, že vlastně jak parlamentní delegace, tak také OECD OECD partneři v podstatě popisují ty volby ze 24. února jako volby, které tedy proběhly řádným způsobem. A my jsme měli v podstatě taky ten pocit, že většina těch aspektů těchto voleb byla eh, řízená, zpravována řádným adekvátním způsobem. Eh, tady to řízení a zpráva hodně tedy eh, byla tak s řádnou i díky tedy ženami. Také tedy byly tady respektová respektovány tedy eh, základní standardy, i když ženská jména se nacházela většinou až na, na konci kandidátky. Eh, tyto volby byly vnímány v podstatě jako test pro schválení makrofinanční, finanční asist, makrofinanční asistence Evropské unie. To znamená, že bylo třeba si to um, potvrdit, zdali tedy fungují i ty zásady z asociační dohody. Nicméně několik věcí musíme zmínit a také je zcela jasně zmiňujeme a zmínili jsme je také v rámci našeho prohlášení opatření v Kišiněvě den po, val, po volbách. Co se týče účasti na volbách, méně jak polovina registrovaných voličů, eh, to znamená daleko nižší účast než za posledních voleb nebo u posledních voleb v roce 2014 a to i vlastně daleko méně lidí než ti, kteří se účastnili druhého kola prezidentských voleb v roku 2016. To znamená, vidíme, že tady eh, dochází, nebo je to asi záz, náznak eh, snižující se důvěry. E, asi je to také následek těch událostí, které se staly od roku 2014. Asi bych ráda upozornila na toto. Bankové podvody, velké bankové e, podvody z roku 2014, které se stále ještě vyšetřují. Velmi pomalé vyšetřování a také řízení u soudu i s těmi, kteří byli už jako identifikováni jako podvodníci. Iran Shown, do Dokonce jako jeden z těch obviněných byl jedním z kandidátů šo eh, strana a toto je tedy strana, která opravdu eh, kandidovala během těchto voleb. Co se týče Eh, tedy toho zneplatnění voleb z roku 2018 ze strany starosty Kišiněva je jedna z těch negativních událostí, který, které měly asi dopad na eh, kišiněvské občany a také samozřejmě chování politiků a také změny ve velkých politických eh, stranách a to v průběhu celého volebního procesu. Ten nový volební systém, který vlastně byl připraven také pro tyto volby v roce 2019, 2017, byl schválen v polovině roku 2018, aniž by byla bývala proběhla inkluzivní společne, společenská debata. A proto to také bylo hodně kritizováno ze strany společnosti. E, to znamená, že tady O tom jsme také hovořili v našem prohlášení Evropského parlamentu z roku 2018, jestli si na to pamatujete. Jednokomorový parlament Moldavska v tuto chvíli má 50 eh, zvolených eh, poslanců na základě jaksi eh, proporčního systému a 51 nominálních eh, členů z jednotlivých volebních okrsků, které byly nově vytvořeny. Eh, dále se tady hovoří o vyvíjení nátlaku na státní úředníky, hovoří se o zneužívání veřejných prostředků jako vlastně negativních aspektech eh, těchto voleb. Co se týče vůbec toho volebního postupu, tak ten se vlastně stal tak trošičku matoucím eh, a my vycházíme z toho, že to možná bylo dokonce i úmyslně. Eh, čtyři různé volební lístky do jedné urny podle, podle toho, kam jste vlastně volili, jestli jste se účastnili jaksi eh, dvou voleb na různých úrovních, anebo eh, ještě do toho volili také eh, dvě různá referenda. Takže v, na různých jaksi bolič, boličských okrescích vlastně o tom uh, hovoří. Eh, také co se týče zásady tajného hlasování či důvěrného hlasování, tak tady byly zaznamenány určité nedostatky a dále také velká kritika eh, v souvislosti s, tedy s přístupem Moldavčanů, kteří nežijí v Moldavsku a nemohli volit pouze se svým občanským průkazem důkazem, zatímco v, země žijí, v zemi žijící moldavčané volit mohli. To znamená, eh, ti moldavčané, kteří jsou součástí diaspory, těm nebylo umožněno volit tak jako u předcházejících voleb. A čtern, pouze 14. ledna centrální volební komise vlastně vyhlásila, že neplatné eh, pasy už nebudou tentokrát eh, platné, eh, což ale vedlo k tomu, že velmi mnoho občanů si nestačilo vyřídit eh, nové pasy. A my jsme byli opravdu fascinováni, jakým způsobem v podstatě byli přiváženi lidé z Podněstří k, k volebním urnám a bylo řečeno nebo říkalo se, že mnoho z těchto lidí z Podněstří v podstatě, že tito lidé, velká část z nich dostala peníze vůbec na to, aby se účastnila takovýmto organizovaným způsobem voleb. To znamená, tady samozřejmě vyvstává e, ta otázka, jakým způsobem tedy přistupovat e, k těmto lidem, kteří nežijí v těch částech kontrolovaných vládou. Teď se dostávám ke konci. Máme tady tři hlavní politické stany. Akumblok, socialisté eh, a demokraty a máme tady 27 eh, a 34 Eh, míst a podle těch současných tady mm, výsledků eh, vycházíme z toho, že vytvoření vlády bude hodně složité, protože tyto politické, hlavní politické strany, které tedy vyšly jako hlavní politické strany eh, z voleb už před volbami, prohlašovaly, že s těmi ostatními rozhodně vytvářet vládu nebudou. Takže jistě si dovedete představit, že by to mohlo být opravdu velmi složité. Už známe to i z vlastní praxe. Děkuji, děkuji Rebece Harms za tuto analýzu toho, co jsme tady od poloviny února mohli sledovat. A teď máme asi 15 minut na výměnu názoru a já bych ráda dal slovo panu Predovi, panu Kristio, panu Pochemu, panu Austrovičusovi. Ještě někdo? A pan Seller vidím tamhle vzadu. A paní Moody celé 6, 7, takže každý dostane dvě minuty. Takže, pane Kristiane, prý máte slovo. Máte 10 minut. Děkuji, děkuji, děkuji, paní Harms, děkuji tedy všem. Já musím říci, že co se týče výsledek těch voleb a účasti na volbách, tak eh, tady rozhodně by to mohlo znamenat zlepšení demokratického rámce přesně tak, jak jsme to chtěli. Ale ta, my tady samozřejmě docházíme k určitým závěrům a i Benátská komise přece eh, kritizovala ten nový volební systém, protože tento volební systém rozhodně nezaručuje žádnou žádné svobodné vyjadřování všech občanů, jenom podporuje a posiluje zase jenom ty místní oligarchy. A to je opravdu velmi politování hodné, že to musíme opět zjistit. A co se týče podněstří, No tak to se samozřejmě hodí oligarchům na obou stranách, jak v spolu, tak eh, také na druhé na druhé eh, straně to znamená, i plachotníková strana tohoto oligarchy prostě z toho rozhodně bude mít eh, samozřejmě jen prospěch a já jsem si jistý, že oni tady prostě jenom využívají své pasy i pro volby v mé zemi, v Rumunsku. To znamená, že celý ten systém, důvěryhodnost toho systému je tady spochybňována. A za třetí, Eh, co se týče těch prostředků z rozpočtu, tak tady je třeba se podívat na ten seznam těch jednotlivých eh, sankcí. Hlavně je třeba se podívat na ty jednotlivé oligarchy, kteří jsou podezříváni z, eh, vlastně z korupce a kteří vlastně kontrolují celý eh, systém a kteří jsou také vnímáni jako pro ruští oligarchové, kteří podporují opravdu nedobrý systém a to opravdu za našimi dveřmi. Já si myslím, že tady musíme jednat rozhodně koherentně koherentně, protože nemůžeme prostě přistoupit na vydírání eh, ze strany těchto oligarchů. Děkuji. Děkuji další. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Co se týče geopolitiky. Moldavsko je stále opakovaně zmiňováno, hlavně když se konají volby. V roce 2014 jsme měli vládu, která byla spíše eh, které, které, která se tedy neorientovala moc na západ. Poté se konaly volby a potom zase ty závěry nebo výsledky eh, těch voleb byly zase kritizovány. Potom se změnil volební systém a je opět kritizován. Samozřejmě, že stále existují věci, které lze zlepšit, ale já bych rozhodně rád poděkoval vládě za řádné uspořádání a organizování voleb. A teď, co se týče té asociační dohody, protože pro asociační dohodu potřebujeme opravdu pevnou evropskou většinu. Ale ty výsledky těchto voleb, tak tady vidíme, že tady opravdu je velká, velká velký rozdíl mezi těmi prorusky a proevropsky orientovanými stranami, pro něž obecné blaho rozhodně není tím hlavním cílem. Eh, kromě toho, my za chvilku také budeme mít volby a teď tady stojíme opravdu před dvěma možnostmi. Budeme chtít nějaký downgrade v evropské politice sousedství a to říkám také v souvislosti s Moldavskem, kde vlastně taková ta možnost v podstatě je i na základě těch nejasných volebních výsledků. Na Ukrajině máme v podstatě takové trojí grémium. A teď já říkám, budeme mít ta stejná měřítka pro Kiev a Kišiněv, anebo teď si nejdříve uděláme přestávku a budeme vyčkávat. Já si myslím, že musíme jednat proaktivně. Neměli bychom to teď v podstatě zamrazit. Je třeba si uvědomit, jaké to bude mít dopady. Děkuji, děkuji pane Kristio. A teď kolega Petras Austrievičus. Děkuji. Já jsem velmi rád, že Evropský parlament eh, mnohokrát vyslal zcela jasný signál v souvislosti s Moldavskem, v souvislosti s budoucím eh, vývojem či makrofinanční asistencí, rozpočtovými prostředky a nebo také co se týče kvality parlamentních voleb. Já si vážím zprávy kolegyně Rebeky a také její analýzy současné situace a opravdu je tomu tak, že slyšíme různé názory na situaci. Některé jsou pozitivnější, některé jsou kritičtější. A já jako zpravodaj z AFETu a také jako člen jaksi politického uskupení, které nemá žádnou afiliaci s moldavskými stromy, tak musím říci, že nic není ani černé, jenom černé nebo jenom bílé, protože co se týče toho volebního procesu, tak ten se samozřejmě vyvíjí dále. Možnost odvolat se, jakým způsobem se bude utvářet eh, parlament. To všechno, to všechno samozřejmě ještě bude probíhat. Ono to možná bude trvat ještě dalších sedm týdnů a potom budeme mít tu konečnou závěrečnou pozorovatelkou zprávu. A proto já bych byl rád a vyzval bych tento parlament a tento výbor konkrétně k tomu, abychom tady nedocházeli k žádnému předčasnému hodnocení těchto voleb, eh, aby to nemělo nějaké zásadní v tuto chvíli dopady na naše vztahy. A proč to říkám? protože ano, ano, my jsme rozhodně přijali velmi dobré rozhodnutí v roce 2017, ano, institucionální dohoda a já bych se jí velmi rád držel a rád bych tady vyčkal, jak dopadne ta konečná závěrečná zpráva pozorovatelů způsob, jakým moldavské úřady eh, budou reagovat na odvolání, tak to budou rozhodně, i to bude jeden z těch rozhodovacích faktorů, které by nás měly vést nějakým konečným rozhodnutím. Děkuji mnohokrát, děkuji také členům pozorovatelské mise. Děkuji, děkuji, druhé kolo a Joachim Celer, máte dvě minuty, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo. Opravdu to hodnocení těchto voleb může být velmi odlišné. E, to rozpětí je velmi velké a Rebecca Harms o tom také hovořila i v souvislosti s těmi aspekty, které můžeme popsat jako nedostatečné. E, ruské ministerstvo zahraničí řeklo, že všechno proběhlo výborně, férově, řádně, takže jak vidíte, každý to může shodnotit opravdu velmi odlišně. E, co se týče účasti na voleb, ta byla ještě ještě nižší opět, to znamená ještě méně jak 50% zaregistrovaných voličů, eh, tak eh, to vidím jako problematické. A úkom opoziční koalice Maja Sandu, eh, tak pořád má stále 27 míst v parlamentu. A kromě toho si myslím, že rozhodnutí komise eh, v souvislosti tedy s tou makrofinanční eh, pomocí i na rozvoj soudního systému, no tak uvidíme, ale stejně jak už bylo řečeno ještě předtím, než bude vytvořen nový parlament, eh, tak víme, že někteří jaksi političní představitelé pojedou do Ruska a budou hovořit s Putinem. Nemůže být akceptována koalice, kde bude politické skupení show. a to znamená, že mezi těmi dalšími třemi zbylými politickými stranami jsou ty rozdíly tak velké, to bylo řečeno, to znamená, že možná nemůžeme vyloučit ani další volby. Já jsem byl v regionu, kde volilo hodně lidí z Podněstří právě ve speciálně zřízených volebních kabinách a stanicích a oni opravdu od 11 hodin vlastně přijížděli ve velkých autobusích a vlastně šli šli vlastně tou řadou pro rusky mluvící a ve chvíli, kdy jste na ně proměl rusky, tak vůbec ničemu nerozuměli a měli tedy tři okrsky, které pro ně byly eh, zarezervované a v jednom z nich jsem byl jako pozorovatel a vlastně když jsem se ptal těch lidí, kteří byli vlastně v poblíž, eh, tak jsem si vyslechl věci, jako že něco takového vlastně ještě nikdy neviděli, nikdy neviděli v podstatě eh, nahájezdy tolika rusky mluvících lidí, kteří měli všichni u, sobě, u sebe stejné nové bankovky. Eh, takže to je opravdu dost složité ve chvíli, kdy tady hovoříme o asociační dohodě, ale jak říkám, je třeba vyčkat, uvidíme, k čemu to dál povede, jak se to bude dál vyvíjet, ale je třeba se opravdu podívat na tu opravdu demokratickou opozici. Děkuji Joachimu eh, Celerovi. Pan Poche, prosím částí eh, delegace. Eh, volby byly svobodné a férové, ačkoliv kampaň byla poznamenána řadou neduhů a odrazila se v nich i pachuť z lonských primátorských voleb v Kišiněvě. Nicméně všem stranám bylo eh, umožněno kandidovat, eh, volby skončily a ačkoliv se jejich vítězem stala proruská socialistická strana, která ve svých akcích i politice volí jasnou protievropskou retoriku, tak dopadla mnohem hůře, než se očekávalo. Eh, z volebních výsledků zmizeli i komunisté, i ruští populisté ze strany naše strana takže navzdory masivní propagandě se ukázalo, že eh, ta atmosféra v té zemi je mnohem jednodušší a lepší eh, než v minulosti. Eh, trochu mě mrzí neochota těch proevropských stran, především tedy strany AKUM, utvořit koalici, což by mohlo, tak jak říkala Rebecca Harms, vyvolat nové předčasné volby a ta situace po nich by zcela jistě nebyla lepší, ale zcela zřejmě horší. Eh, vyslechli jsme si i řadu kritických poznámek eh, na eh, úkor volebního systému. Já kritizuje ho i Benátská komise, konec konců i Evropská komise. Já si nakonec myslím, že to možná byla cesta, jak umožnit některým novým tvářím v moldavské politice, jak kandidovat v těch jednomandátových většinových obvodech, protože tím to umožnilo i nějaký vliv na, eh, na debaty na tu lokální úroveň a nebyla celá kampaň jenom o tom, eh, kam země bude směřovat geopoliticky, ale opravdu eh, se mohly řešit i některé lokální problémy. Poslední věc, kterou bych rád zmínil, je, a to je tam, kde já jsem mohl pozorovat volby Gaugazie, autonomní oblast na jihu, je tam možné zaznamenat obrovský rostoucí vliv Turecka, tureckých investic a myslím, že by se tomu Evropská unie měla do budoucna věnovat. Thank you, colleague. We come... Děkuji, děkuji kolego. Klen Moody jako první a potom Ana Gomes, prosím. Děkuji mnohokrát a teď velmi, opravdu velmi stručně v návaznosti na to, co říkali předřečníci, kteří tam opravdu byli. Já se jenom ptám, jak pravděpodobno je, že by vůbec mohla vzniknout nějaká vláda na základě těchto volebních prostředků i na základě tedy těch velmi odlišných volebních kampaní jednotlivých eh, politických stran. A teď se ptám, jaký, k čemu to tedy může vést. A teď druhá otázka nebo nebo připomínka, jakým způsobem bychom mohli se no, angažovat konstruktivně v budoucí moldavské politice. To znamená, myslím si, že by bylo asi lepší, než kritizovat, opravdu zamýšlet se nad tím, jak konstruktivně přispět k tomu budoucímu eh, procesu, co můžeme my Moldavsku do budoucna poskytnout. Děkuji, děkuji ještě nakonec Ana Gomeš a pan premiér Armeny už je čeká před dveřmi. Já jsem tam nebyla, ale musím říct, že co se týče té zprávy, kterou to zde přinesla Rebecca Harms, tak ta ve mně zbuzuje určité obavy. Myslím si, že nemůžeme umenšovat eh, skutečnost, že eh, se těch voleb účastnilo tak málo lidí. OSI v podstatě tady hovoří v podstatě o nemožnosti, jak si vyjádřit svůj názor tolika eh, ze strany tolika lidí a vzpomínáme si také, jak byly ukradeny poslední prezidentské volby. Víme také, jak došlo k zneplatnění eh, voleb v roce 2018 a myslím si, že tady v tuto chvíli nastala ta ehm, doba a řekla to správně kolegyně Mudy, jak, eh, jak můžeme hrát my nějakým způsobem konstruktivní roli. Nemůžeme přece ustupovat od hlavních principů a zásad, pokud chceme pomoci lidem v Moldavsku a zároveň pomoci také sobě samým. Děkuji, děkuji mnohokrát. Rebeko, prosím vás, protokolární nátlak. Pokud to bude minuta, tak opravdu minuta, ale opravdu nevíc jak minuta. Já si myslím, pokud tedy tomu správně rozumím, tak mnoho občanů v Moldavsku si uvědomuje, eh, proč jsme vlastně spodmínili tu makrofinanční asistenci a tady ty podmínky v tuto chvíli nemůžeme měnit. A za druhé, Eh, vše, co budeme dělat a musíme se ještě rozhodnout, jak to dělat, tak eh, samozřejmě to musí být vždy, to jednání musí být takové, abychom nepomáhli těm, kteří stojí za tou korupcí. Děkuji, děkuji Rebeko. Já se omlouvám, že vám nemohu dát prostor na další debatu. Omlouvám se také eh, zástupcům Evropské služby pro vnější činnost. Děkuji, děkuji ještě jednou Rebece Hams, děkuji všem eh, členům pozorovatelské mise a jsem si jistý, že tato země rozhodně z našeho programu jednání nevypadne. Takže tímto končím pořad jednání číslo 5 a teď bych rád přivítal premiéra Arménie. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would now like to resume our meeting. We come to item number six. Dámy a pánové, jdeme na bod 6 na pořadu jednání. Vážení kolegové, je mi velkým potěšením přivítat zde pana Nikola Pašňana, premiéra Arménské republiky. Je zde na výměně názorů. Vítejte, pane premiére, na našem výboru. Parigalus. Doufám, že je to tak správně ve vašem jazyce. Vítejte v Bruselu, prosím o potlesk. And I have now... Tak a teď je mi velkou ctí přivítat další hosty z Arménie. A, a jejej, teď to budu muset vyslovit správně. Takže zde vedle pana premiéra pan ministr zahraničí pan Manacakian, poté eh, náměstek eh, premiéra Mer Grigorian, vítejte pane náměstku, a ministr školství Ararik Haroťuňan. Rovněž i vy vítejte. Vítáme pana velvyslance a všechny ostatní hosty z Arménie. Pane premiére, jak jsem řekl, je nám velkou ctí, že jste dnes mezi námi na základě eh, přivítání z vaší strany v Jerevanu v loni, kdy devět poslanců našeho výboru, včetně mě jako předsedy, jelo do Arménie 18. června. Ta návštěva následovala po těch velkých obratech, ke kterým došlo v dubnu a květnu loňského roku ve vaší zemi. Začalo to velkými, ale mírumilovými demonstracemi a na konci celé věci bylo to, že jste vy získal premiérství s agendou protikorupční a proreformní. Od prosince loňského roku jste eh, slavili velké vítězství v předčasných parlamentních volbách. A co je nejdůležitější, naši pozorovatelé Evropského parlamentu pod vedením paní Heide Hautala informovali, že, cituji, tyto volby byly dobře uspořádané, bylo tam jen minimum Eh, minimum nesrovnalostí, bylo to bez tlaku na voliče a vzhledem k tomu byl, eh, byla politick, veřejná důvěra ve volební proces na vysoké úrovni. Konec citátu, takže ještě jednou děkuji. Díky, že jste přijel do parlamentu, máte slovo a po vašem úvodu proběhne, jak doufám, zajímavá debata s kolegy. Upozorňuji vás, že tuto schůzi musíme ukončit zhruba za 55 minut, protože nás čeká hlasování. Takže pane premiére, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo McAllistre. Vážení poslanci, vážené poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové. Je mi velkou ctí hovořit před výborem pro zahraniční věci Evropského parlamentu. Po, revoluci, po naší revoluci je to první příležitost pro arménského premiéra promluvit na výboru AFED zde v parlamentu a tím pádem bych se rád zaměřil zejména na základní změny, ke kterým již došlo a ke kterým právě dochází u nás v Arménii. Rovněž prohovořím o výzvách, kterým dnes čelíme a budu hovořit o našich cílech a plánech do budoucna. Vážení kolegové, Arménie aktuálně podstupuje změny zcela bezprecedentní co do jejich podstaty a rozměru. Jsou to změny, které kompletně transformují naši politickou a hospodářskou krajinu. V loni na jaře došlo k nenásilné revoluci. Arménové pod eh, hlavičkou sloganu Láska, tolerance, bratrství se postavili na ochranu svých politických práv, postavili se za společnost, která bude odpovídat jejím hodnotám a ideálům. Chtěli demokracii a pluralismus. Chtěli spravedlnost a rovnost. Vyjádřili se proti korupci a proti politickému systému založeném na klientelismu. Postavili se proti elitám, které si monopolizovaly politický a hospodářský život celé země. Postavili se proti oligarchům, postavili se proti těm, kteří zavedli a zneužívali destruktivní instituce, kteří přivedli zemi do stavu patu. Tato revoluce obnovila v Arménii demokracii. Předčasné, evro, eh, předčasné parlamentní volby v loni v prosinci pak potvrdili tento vývoj. Politické síly, které eh, stály za touto revolucí, vyhrály na celé čáře. Získali obrovskou podporu arménského lidu více než 70 hlasů. Poprvé za zhruba 25 let Volby, které proběhly v Arménii, nebyly rozporovány žádnou politickou stranou. Stejně tak je důležité říci, že tyto volby představovaly získali nejlepší hodnocení evropských pozorovatelů, kteří je považovali za svobodné, spravedlivé a transparentní. Jsem si jist, že vítězství demokracie je v naší zemi již nezvratné. Tato má jistota je založena na, za, na těchto základních premisách. Za prvé, myšlenky svobody a demokracie jsou hluboce zakořeněny v základních hodnotách našeho lidu. Arménie byla jedna z prvních zemí, kde vzniklo národní lidové hnutí proti komunismu. A to už v 80. letech 20. století. Obnovení naší nezávislosti v roce 1991 bylo nepochybně zacíleno na to, aby vytvořilo společnost, která bude založena na ústavní demokracii, právním státu a liberálních hodnotách. Narušení demokracie, které jsme v naší zemi zažili za posledních 20 let, vzniklo proto, že došlo k odchylce od prvotní zvolené cesty demokracie. Mělo to svůj původ v špatné interpretaci, v dezinterpretaci našich zakládajících hodnot a našich ambicí. Za druhé, demokratická transformace v naší společnosti je založena na sociální společenské poptávce, která přichází ze všech stran arménské společnosti. A to jak v Arménii, tak v té 6 milionové diaspoře po celém světě. Tento progresivní postup vznikl na základě vůle, na základě ambicí našeho lidu. Kromě toho vůbec to nesouviselo s nějakým, nějakými vnějšími intervencemi. Nevyvolalo to žádné tektonické změny naší zahraniční politiky, neznamenalo to žádné změny naší zahraničně politické strategie. Arménie se i nadále přidržuje svých zahraničně politických závazků vůči našim partnerům. Za třetí, Demokracie to není pouze jediná životaschopná možnost, jakou my máme. Je to spíše otázka bezpečnosti nás samotných. Jsme přesvědčeni, že aby naši lidé, aby naše politická kultura e, přežila, musí platit, že demokracie zajišťuje silnější a efektivnější politické instituce, které představují velice důležitý předpoklad pro další vývoj naší země. Tím pádem jsme si nemohli dovolit luxus nedovyvinutých institucí, které v naší zemi předtím existovaly. Ty totiž znamenaly ekonomickou neefektivitu a pozastavování pokroku země jako celku. Prosazování našich demokratických, politických a ekonomických hodnot je naším základním imperativem. Nemáme žádnou jinou alternativu. Potřebujeme demokracii, tak abychom mohli být i konkurenceschopní v 21. století. Ovšem demokracie musí být také chráněna a posilována. Jaké jsou hlavní výzvy, kterým dnes čelíme? V první řadě se jedná o chudobu, která v naší zemi stále panuje. Lidé, kteří žijí dnes pod hranicí chudoby, představují zhruba jednu třetinu naší celkové populace. Představují ten hlavní sociální základ pro podvody ve volbách a pro úplatkářství ve volbách, ke kterému docházelo v minulosti. V naší společnosti máme zcela zřejmou korelaci mezi hospodářským rozvojem a demokracií. Eroze střední třídy představovala, znamenala ten pokles demokracie, který jsme v minulosti zaznamenávali. Tím pádem silná a životaschopná Střední třída je jedním ze základních předpokladů pro udržitelnost demokracie v Arménii. A eh, hospodářská revoluce tím pádem je příštím cílem naší vlády. Bude to úhlovým kámenem našeho dalšího pokroku. A na základě této premisy jsme přijali a už jsme začali s implementací ambiciózní reformní agendy. To jsem zmínil již mnohokrát. Máme mnoho priorit Mezi nimi patří boj s korupcí, eradikace monopolů, eliminace chudoby, konsolidace nezávislého justičního systému a zřízení zajištění právního státu a rovných podmínek pro všechny hospodářské i politické aktéry. Zavedeme balíček robustních opatření za účelem reformy našich eh, celních a daňových systémů. Soustředíme se také na reformu vzdělávacího systému. Naši občané by měli mít možnost žít a eh, v rychle se vyvíjejícím světě obstát, zejména tehdy, pokud pokrok bude řízen znalostmi. S hrdostí vás informuji o tom, že mnoho těch viditelných změn již v naší zemi nastalo za posledních několik měsíců. Například jsme již eradikovali systematickou korupci. Moc monopolů a existujících oligopolů v Arménii již byla zredukována a dnes v Arménii už není nikdo, kdo by mohl využívat politický vliv na dosažení hospodářských cílů. Vážení kolegové, vážené kolegyně, v rámci této implementace reformní politiky samozřejmě narážíme na překážky. Jedna věc je jasná. Implementace dohody o komplexním a posíleném partnerství s Evropskou unii je pro nás životně důležitá. Jedině tak mohou naše reformy uspět. Hodnota a atraktivita této iniciativy leží v tom, že jejich cílů lze dosáhnout pouze implementací reform. SEPA je nástroj, který generuje reformy. Doložky v ní budou znamenat kvalitativní změnu v celé řadě oblastí života naší společnosti. Musíme tuto příležitost využít k tomu, abychom vás ujistili, že arménská vláda je odhodlána podniknout všechny potřebné kroky za účelem implementace této dohody jsme odhodláni provádět aktivní a plodnou spolupráci s Evropskou unii a to ve všech oblastech vzájemného zájmu. S ohledem na to bych chtěl poznamenat, že předčasná ratifikace SEPA členskými státy EU je zásadní, aby tato dohoda mohla plně vstoupit v platnost. A je také nutná pro další posílení našich vzájemných vztahů tuto chvíli více než jedna třetina členských států již tuto dohodu ratifikovala a doufáme, že v blízké budoucnosti bude následovat zbytek. V této věci eh, spoléháme na podporu právě vašeho parlamentu a na váš osobní příspěvek. V rámci kontextu naší spolupráce, naší spolu, agendy spolupráce bych rád zmínil také dialog o liberalizaci vízového režimu. Zahájení tohoto procesu by velkou měrou přispělo k tvorbě nových kontaktů mezi našimi národy a vůbec k spolupráci mezi námi. Při této příležitosti bych vás rád požádal o podporu této věci, vzhledem k tomu, že Arménie konsistentně implementuje všechny požadavky v této věci. Finanční a technická pomoc Evropské unie zůstává pro nás i nadále kritickou. Potřebujeme vaši podporu, abychom mohli podnikat robustní kroky na cestě za implementací našich reform. Je zřejmé, že posílená pomoc Evropské unie nám pomůže posunovat se vpřed odhodlaněji a rozhodněji. Čím širší bude rozsah této pomoci, tím rychlejší a tím hladší bude pokrok našich reform. Vážení kolegové, vážené kolegyně, geopolitické a bezpečno, geopolitická a bezpečnostní rizika, která i nadále zatěžují Jižní Kavkaz, jsou mezi jinými výzvami, kterým dnes čelíme. Vážně ohrožují náš potenciál pro reformy. Co se týká eh, neřešeného konfliktu v Náhorním Karabachu a co se týká stávající tenze v našem regionu, to společně vytváří politička, politická rizika, která vážným způsobem ohrožují investiční atraktivitu naší země a vůbec celého našeho regionu. Za druhé, závod ve zbrojení, který spustili naši oponenti, pro nás představují další obtíže pro celý region Jižního Kavkazu. K dnešnímu dni musí Arménie velkou část svých vzácných prostředků alokovat na zajištění míru v celém regionu. Jsou to Arme- je to právě Arménie, kdo nese to břemeno zajištění míru a zabránění dalším nevraživostem. Za třetí, uzavřené hranice a trvající dopravní blokáda, která byla na naši semi uvalená už vlastně v 90. letech, na začátku 90. let, ostře zhoršuje možnost diverzifikace naší ekonomiky. A nakonec sankce eh, vůči Iránu na nás mají také negativní dopad, mají negativní dopad na naši ekonomiku, protože omezují dostupnost eh, jednoho ze dvou koridorů, které Armenii propojují se zbytkem světa. Vážení europoslanci, vážené europoslankyně, jak jsem zmínil, Eh, když už jsem zmínil konflikt v Náhorním Karabachu, chtěl bych zmínit konstruktivní a vyvážený přístup Evropské unie v této věci. Naším názorem je, že mezinárodní společenství by mělo i nadále podporovat veškeré mírutvorné vztahy OSCE Minské skupiny, zejména tím, že vyšle jasné sdělení v tom smyslu, že využití síly je nepřijatelné jsme si jisti, že cesta za vyřešením tohoto konfliktu leží směrem pochopení potřeby respektovat právo lidu Náhorního Karabachu na sebeurčení. Obyvatelé tohoto horského regionu žijí v de facto nezávislosti už více než 20 let. Je zde generace mladých lidí, kteří si již nedovedou představit žádnou alternativu jen nezávislost. Chceme-li míru milovné, spravedlivé a trvalé řešení tohoto konfliktu, měli by obyvatelé Náhorního Karabachu mít možnost definovat svou vlastní budoucnost. Já zde nezastupuji obyvatele jen Náhorního Karabachu. Jako premiér Arménie mám mandát občanů Arménie, ale nikoli arménské populace v Náhorním Karabachu. Oni mají vlastní vládu, vlastní samozprávu. Mně je ale zřejmé, že mírový proces by mohl přinést reálný pokrok pouze pokud obyvatelé Náhorního Karabachu budou mít křeslo u toho jednacího stolu jedině tehdy, pokud jejich hlas bude vyslyšen a bude brán v úvahu. Vážení poslanci, vážené poslankyně, jsme, my jsme přesvědčeni, že důvěra mezi všemi zúčastněnými stranami je tou nejpodstatnější prerekvizitou pro vyřešení tohoto konfliktu. A řešení lze dosáhnout tím, že budeme pokračovat v dialogu a budeme se snažit si navzájem porozumět. Jižní Kavkaz vidíme jako region, kde nezávislé národy mohou žít bok po boku v solidaritě a v míru a ve spolupráci. A v moderním světě se uzavřené hranice navíc považují, alespoň politicky a ekonomicky vzato, za nesmysl. Svět se mění den ze dne. A to vede k stále většímu propojení a stále větším zájemným závislostem. Otevírají se nové formy dialogu, koexistence a hospodářské spolupráce. To je to, co v našem regionu potřebujeme. Potřebujeme kulturu dialogu, tolerance a kompromisu. To je kultura, která by měla převládat nad všemi našimi nesoulady a rozdíly, které na Jižním Kavkaze dnes existují. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Vážený pane premiére, děkujeme za tyto nesmírně zajímavé poznámky, slova. to je skutečně velice pro nás přidaná hodnota. Většina našich kolegů zde už dokonce se přihlásili a chtějí vystoupit, protože máme skutečně obrovský zájem, co se týče vaší země. Než se dostaneme k našim kolegům, dovolte, abych vám řekl, že my jsme souhlasili s touto dohodou 4.7., pokud jde o CEPA dohodu, na plenárním zasedání, pokud jde o hlubší spolupráci v různých oblastech a bylo to 573 hlasů pro 40 3 proti a 45 se zdrželo. Pokud jde o víza, my jsme v tomto usnesení řekli, že se těšíme na to, aby EU otevřela tento dialog v této oblasti co nejrychleji, samozřejmě na základě toho, že všechny bezpečnostní záležitosti budou již na místě. Samozřejmě členské státy rozhodnou o zahájení tohoto dialogu, musí to být jednomyslné rozhodnutí, ovšem stanovisko Evropského parlamentu je jasné v tomto ohledu. Nyní jsem máme 12 přihlášených do diskuze. Pokud dodržíte dvě minutky, tak to je 25 minut otázek a odpovědi, poté ještě odpověď, poté bude mít pan eh, premiér 15 minut, takže jestli dovolíte, tak všechny kolegy bychom, čem bychom dali možnost vystoupit a vy potom rozhodnete o tom, na co odpoví ten Sayat Karim, který vede delegaci pro tento region, je prvním. Děkuji za slovo, pane předsedající vážený pane premiére, vážený náměstku premiéra, vážený ministře zahraničí. Já jsem skutečně nesmírně poctěn tím, že mohu za svou delegaci za kolegy Evropského parlamentu vás přivítat mezi námi zde v Evropském parlamentu. Je jasné, že když jsme se poprvé sešli, tak nikdo nemohl vůbec předvídat že dojde k této konkrétní cestě a rozvoji v Arménii. A toto skutečně alespoň z evropského hlediska je podle mého názoru něco, co my všichni vítáme. A především si myslím, že to vysílá jasný signál určité naděje a příležitosti. Příležitosti, která je podpořena i vůli vašeho lidu. A což bylo prokázáno nedávno i na základě výsledků voleb, které jsme viděli. A zároveň bych rád poděkovala Heidi Hautala a všem kolegům, kteří byli na těchto volbách, zúčastnili se jako pozorovatelé tohoto procesu a my skutečně si myslíme, že můžeme velice s velikou důvěryhodností poblahopřát uh, Eh, vám, pane premiére, a věříme, že s vaším parlamentem budeme budovat další kvalitní vztahy na základě těch dobrých kontaktů, které již k dispozici máme. Jestli dovolíte několik stručných bodů po vašem úvodním vystoupení. My máme před sebou jedinečnou příležitost, o tom jsem se zmínil. Co to znamená? Znamená to jednak interně pro vaši zemi, pro Arménie, ale zároveň je to i taková obrovská příležitost pro celý region a zároveň pro vztahy s Evropskou unii. Chci vás ujistit, pane premiére. Pan McAllister, pan předsedající, se o tom jasně zmínil, že je zde skutečně v Evropském parlamentu velice jasná většinová podpora, která vysílá jasný signál vašemu parlamentu a která rovněž, který rovněž podpořil pro dohodu SEPA s evropskými institucemi. A zároveň naše členské státy, věříme, budou pokračovat v tomto procesu a zároveň zajistí svůj díl povinnosti, pokud jde o ratifikační proces dohody CEPA, který je nutný pro prohloubení spolupráce, o kterou nám z vaší zemí skutečně jde a leží nám na srdci. Takže já už jsem asi překročil svůj čas, takže velice, velice rychle ještě, pane předsedající, děkuji. Pokud jde o regionální situace, pane premiére, máte pravdu. Samozřejmě, že hranice bohužel jsou uzavřené, ovšem ekonomické možnosti, příležitosti, bezpečnost Arménie My samozřejmě víme, že v tomto ohledu necítíte dostatečnou podporu ani vy, ani váš lid, pokud jde o jednotlivé oblasti dalšího rozvoje. Evropský parlament je v jednom z předchozích usnesení se zmínil o tom, že budeme neustále pokračovat v podpoře vaší země. Děkujeme, pane Karime. A nyní to budou zástupci jednotlivých politických skupin. Pan Cash za EPP dvě minuty, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedající. Bohužel bez mikrofonu. Bohužel poznámka bez mikrofonu, nefunguje mikrofon. Bohužel pana poslance neslyšíme. Něco se děje s mikrofonem. bohužel pořád bez mikrofonu. Omlouváme se, ale mikrofon pana poslance nefunguje. Pořád bohužel. Žádný zvuk, omlouváme se. Zřejmě technický problém. Pane kolego Tekéši, váš mikrofon, říká pan předsedající, bohužel nefunguje. Neskutečně mi bylo, bylo mi sděleno, že netlumočí vůbec nikdo. To znamená, že naši tlumočníci vás neslyšeli. Mohl byste si přesednout, prosím? Já vím, že se to rozsvítilo, ale to vůbec neznamená, můžete tvrdit, že jste demokratická země a přesto nejste demokratická země. To je podobná situace, takže. Takže ještě jednou, čili skutečně teď už by to snad mělo fungovat, prosím. Já jsem rád, že došlo k pozitivnímu vývoji po parlamentních volbách eh, z prosince 2018 a zároveň zprávu, která byla připravena naši pozorovatelskou misi, tak jak je prezentovala naše kolegyně paní Heidi Hautala. Moje země společně s Evropskou unii rovněž podporuje evropskou budoucnost vaší země a těšíme se na spolupráci v tomto ohledu. My zároveň podporujeme reformní úsilí vaší země, které je zásadní pro další spolupráci. Jelikož zde vidíme pozitivní vývoj, jsem přesvědčen o tom, že bychom měli začít zvažovat i možnost zahájení dialogu ohledně liberalizace víz, což již bylo umožněno Moldavsku a Gruzii. Ovšem samozřejmě je zde ještě celý seznam kritérií, které předtím budou muset být splněny, což vyžaduje to, aby vy, pane premiére, jste splnil závazky, kterým se zavázala vaše vláda. Přeji vám hodně štěstí v dalším úsilí v oblasti demokratizace vaší země. Bůh vám žehnej. Děkujeme. Vážený pane kolego Claire Moody z SAD. Děkuji, děkuji, pane předsedající. A vítám vás mezi námi, pane premiére. A zároveň jsem velice ráda, že jste si našel čas a navštívil náš výbor. Já jsem byla součástí delegace, kterou vede pan Sada Karim to znamená pro Jižní Kavkaz a zároveň jsem byla součástí pozorovatelské volební mise, takže skutečně jsem nesmírně ráda, že s vámi mohu pohovořit. Tři konkrétní věci, o kterých bych se ráda změnila. Vy sám jste poukázal na to, že vás čeká ještě hodně domácích úkolů. A ty priority, které jste zmínil v oblasti hospodářství, kvalitnější ekonomika, která přenese výsledky vašemu lidu. To je samozřejmě jedna z hlavních priorit, nebo střední třída, pomoc střední třídě a tak dále. O tom jste se zmínil. Ovšem, to se nestane přes noc, čili samozřejmě, že musíte nějakým způsobem řídit tato očekávání. Musíte si uvědomit, že to vyžaduje určitou trpělivost, abyste skutečně splnil závazky v oblasti takových obrovských reform. Proto bych se ráda zeptala, jaké jsou vaše konkrétní plány, určitý profil toho rozvoje, vývoje, který vás čeká. Druhá oblast komunikace. Vy jste se zmínil o dohodě CEPA, o implementaci této dohody. Ovšem komunikovat tak aby to skutečně přineslo výsledky pro arménský lid, nejenom pro vás. Čili ta podpora skutečně jde směrem k vašemu lidu, to, co by tato dohoda mohla přinést, pokud jde o jednotlivé benefity, čili jaká vaše komunikační strategie směrem k vašemu lidu v tomto ohledu s odkazem na dohodu CEPA. A poslední otázka se týká role žen. Vaše delegace se stává z mužských zástupců. Já vím, že máte nesmírně kvalitní arménské představitelky. A samozřejmě, že si cením toho, že chápete, že budete muset do těchto seniorských rolí zapojit i více arménských žen. A takže ještě jednou děkuji za odpověď a děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Děkujeme, Claire Moody. Pane premiére, vy vlastně v podstatě nyní můžete odpočívat 20 minut, všichni naši kolegové chtějí vystoupit a poté na konci budete moci reagovat na všechno, protože nyní se v podstatě pouze těšte z toho pobytu u nás v Evropském parlamentu, odpočívejte. Pan Ostrevičus vystoupí za liberály a skutečně prosím o dodržení řečnické doby. Děkuji, děkuji, pane předsedající. Ano, pokud jde o liberály, pokud jde o přidělený čas, vím, že jste velice restriktivní a já skutečně se pokusím to dodržet tento čas. Pane premiére, vítám vás v Evropském parlamentu, obvykle pro nás velikým potěšením, samozřejmě pohovory s našimi partnery z celého světa a především z Jižního Kavkazu. Všimli jsme si velice mírový způsob změn, které probíhají v Arménii, což je nesmírně specifický fakt, skutečně výjimečný vývoj politického procesu ve vaší zemi. Ne všechny země ve vašem regionu skutečně postupují, pokračují tímto způsobem, což je pro nás změně solidní a nesmírně důležité. Pokud jde o určitý pocit spravedlnosti mezi lidmi, to musí být založeno na solidních základech. Máme zde určitá očekávání, která nebo víme, že tam vlastně došlo k těmto změnám právě kvůli tomu to očekávání, že to musí být splněno. Například bývalé elity, korupce s nimi spojená, státní majetek, eh, nedosírné opravdu rozsahy těchto právních případů. Jaká jsou vaše očekávání v tomto ohledu, pokud jde o tyto korupční případy? Mohl byste nám již eh, říct nějaké pozitivní výsledky v tomto ohledu? A druhá záležitost se týká geopolitické situace. Správně jste zmínil o tom, že Arménie je na takové křižovatce sever, jih, východ, západ. Jak byste popsal stávající vztahy s Ruskem Skutečně si myslím, že oni jistě velice bedlivě sledují rozvoj a vývoj v Arménii. A mohl byste laskavě poskytnout několik komentářů k hybridním hrozbám, především pokud je o dezinformační různé tlaky a propagandu proti vaší eh, země právě v důsledku těchto politických změn. Děkuji a hodně štěstí. Děkujeme Petrasi. A za zelené to bude paní Rebecca Harms. Vážený pane premiére, premiére, já jsem rovněž měla to potěšení navštívit vaší zemi okamžitě po té sametové revoluci, která proběhla. Zároveň jsem byla nesmírně potěšena tím, že jsem mohla zúčastnit předčasných voleb. Všichni kolegové z naší delegace mají společný dojem z těchto voleb, že skutečně to byly takové volby plné nadšení a naděje na straně arménské společnosti a blahopřejeme vám k dosaženým výsledkům. Ale zároveň jsme pozorovali to nadšení a naděje a očekávání, které leží na vašich bedrech a na bedrech vaší vlády. Proto bych ráda lépe porozuměla opatřením, konkrétním opatřením, kromě této konkrétní dohody, o které hovoříme, o ratifikaci CEPA dohody, jaká konkrétní opatření by i EU mohla udělat, aby posílila ekonomický růst a lepší rozvoj vaší země. A zároveň mě zajímá, jakým způsobem řešíte to, že Gazprom zvýšil ceny plynu a k tomu došlo okamžitě po vašem úspěchu ve volbách. Děkuji. Děkujeme. Pan Vali za EFD, prosím. Děkuji, děkuji, pane premiére, a děkuji eh, za vaši přítomnost. Vítám vás zde. Fabio Massimo Castaldo připravil text, který přečtu. Bohužel má jiné povinnosti, takže zde nebude. Bude to italské, takže prosím, abyste si všichni nasadili sluchátka. Thank you. Signor Primo Ministro, i... Vážený pane premiére, ve velice pozitivním období ve vztahu Evropské unie a Arménie, jak vidíme, na nedávné návštěvě komisaře Hána v Jerevanu eh, na základě slov eh, vašeho pana velvyslance. V červenci loňského roku zde vidíme posílenou dohodu o spolupráci EU-Arménie. Vzhledem k výsledku nedávných eh, parlamentních voleb a zvýšené transparentnosti, zvýšenému dodržování mezinárodních standardů. To všechno jsou pozitivní signály, které ukazují, že Arménie se vydává na cestu směrem za Unii. Je to náš strategický partner. A když se podíváme na tu partnerskou dohodu, chci se zeptat, jak eh, aktuálně vypadá vaše implementace v této oblasti. Je potřeba zohlednit vyjádření velvyslance EU, který nevyloučil navýšení fondů z EU. A má druhá otázka se týká Náhorního Karabachu. Četl jsem nedávné sdělení Minské skupiny, které Eh, říká, že vy a pan Alijev jste se rozhodli se setkat. Očekáváte, že podepíšete nějakou dohodu? Protože pozitivní signály zde jsou protože eh, tím pádem se chci zeptat, zda máte nějaké relevantní novinky. Jinak vám děkuji a přeji vám hodně štěstí. V minulých měsících se z toho stalo v Armenii hodně, máte toho před sebou ještě daleko více, je to ambiciozní program a my vás v něm potvoříme. Děkuji. Děkujeme a nyní to je za EPP pan Štětina. Dámy a pánové, prosím, také si vemte sluchátka. Vážený pane premiére, vítejte u nás. Vy jste zmínil eh, události, které u vás eh, nastaly. Já bych chtěl vysoce ocenit politickou kulturu arménského národa, který převrat provedl tak civilizovaným způsobem. A jsem rád, že se eh, převrat v Arménii někdy také nazývá sametovou revolucí, Velvet Revolution, neboli rusky barchetná revoluce. Já jsem sám Čech a je mi potěšením, že jste převzali to jméno e, od naší sametové revoluce. Vy jste také mluvil, pane premiére, e, o náhorním Karabachu. Chtěl bych vám říci, že to byli právě Arméni. A byli to Arméni z výboru komitet, komitet Arcach, z výboru Arcach, kteří zahájili vlastně rozpad Sovětského svazu. A ještě mnohem více. Byli to právě představitelé výboru Arcach, kteří už v roce 1988 přijeli do Československa a položili květiny na místo, kde se upálil na protest proti sovětské okupaci eh, náš národní hrdina Jan Palach. Byli velmi stateční ještě za doby Sovětského svazu v 88. roce to udělali. Byli vůbec první sovětští občané, které se k té okupaci jasně vystavili. A právě Náhorního Karabachu se týká můj, můj dotaz. Můj dotaz je, proč ještě Arménie neuznala Náhorní Karabach? Děkuji za odpověď. Děkujeme, pane kolego. A nyní ještě šest kolegů, kteří se přihlásili. Nyní jsme uzavřeli tento seznam. Ana Gomez a zde. Vážený pane premiére, vítáme vás mezi námi a zároveň já jsem z Portugalska, my máme opravdu takové velice specifické eh, vztahy mnoho významných Arménů, pan Kalusku Benke například eh, je velice významný eh, pro naši zemi, pro Portugalsko. Ano, kolegové se ji zmínili o různých otázkách, eh, problémech a tak dále. Já bych vám ráda řekla, že pokud skutečně chcete získat ty prostředky, které bohužel v těch korupčních případech byly asi investovány do evropských zemí, tak asi byste měli požádat o podporu UNICRY projektu. Je to výzkumný ústav, který funguje zde v Bruselu a který pomáhá právě vládám, jako je vaše, které se snaží o získání těchto prostředků zdefraudovaných v rámci korupce od roku 2003 pomáhají různým zemím, vlastně i zemím arabského jara. Určitě by mohli pomoci i vám. Druhá otázka. Jedna z nejbezpečnějších atomových elektráren údajně je na vašem území vy víte, jak my se snažíme o vždycky o určité mm, bezpečné ukončení provozu v takových uh, elektrárna. No, já se chci zeptat, zda máte nějakou agendu v oblasti diverzifikace v oblasti energetiky, především i s ohledem na Gazprom a to, jak na vás tlačí a vydírají vás ohledně cen. Já samozřejmě, že i ze strategického důvodu pro celý region je to důležité. Ana Fotiga za EKR. Děkuji za slovo, pane předsedající, vážený pane premiére. Vítám vás u nás v AFETu. My monitorujeme situaci ve vaší zemi skutečně s velikým zájmem, velice bedlivě. Ráda bych se zeptala, jak nahlížíte na hrozby, které my vnímáme, které vnímáme jako ruské hrozby. Já neočekávám nějaký dlouhý projev, ale ráda bych se zeptala, zda to došlo k nějakým změnám v tomto ohledu. A zároveň bych si ráda vyslechla i určitý váš komentář, který se týká Turecku. Barbara Hochbiller, za zelené. Děkuji, děkuji, vážený pane premiére. Vítám vás. Vy jste řekl že zahraniční politika bude stejná, že nedojde k žádným změnám. Já bych se ráda vrátila k jedné otázce v oblasti zahraniční politiky. Víte, v současné době je velice důležité posílit multilaterální společnost, právní stát a jeho fungování. A proto si myslím, že vaše vláda pod vaším vedením by měla posílit právě tento přístup mezinárodní spravedlnosti a mezinárodnímu právu. Budete schopen například zapojit se do ratifikace Římského statutu Mezinárodního trestního tribunálu, který je rovněž součástí EU, nebo mm, vlastně vůbec eh, to připojení se k k dohodě o partnerství v rámci ICC. Pan Helmut Scholz je dalším řečníkem, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já za mě srdečně vítám pana premiéra. Byste předtím zcela jasně a rozsáhle velmi dobře hovořil o demokratickém vývoji ve vaší zemi. Sociální aspekty, a poté také společenská občanská angažovanost a chudoba. Já bych rád věděl, jaké konkrétní hospodářské kroky máte ve následujících měsících, letech naplánované tak, abyste se vypořádali s tou chudobou, protože chudoba by mohla být samozřejmě živnou půdou pro korupci. A to hlavně tedy samozřejmě právě v oblasti malých a středních podniků, ale samozřejmě jakým způsobem chcete také posílit zemědělství. Děkuji panu Šlucovi a Michal Galery jako další. Děkuji. Vážený pane premiére, já vás rovněž mezi námi vítám. Já myslím, že vám všichni přejeme hodně štěstí a úspěchu v takových těch obrovských úkolech, které vás čekají. Dohoda, kterou s vámi uzavíráme, se záměrně samozřejmě věnuje i otázce toho, že jste součástí Euroazijské celní unie. Co to znamená? Znamená to, že všechno zboží, které vyvážíte do Ruska, je bez nebo je to takový, řekněme, volný trh? To je otázka, která se týká celní unie. A další aspekt této dohody, my se tam zaměřujeme na politické záležitosti, právní stát především, na které se musí země v takovém přechodovém období zaměřit. Vy jste zněl velice optimisticky, nebo dostatečně optimisticky. Vy jste řekl, že systémová korupce už u vás neexistuje, to, o tom trošku pochybuji, ale já bych si přál, aby tomu tak bylo samozřejmě, že jsou tam možná připraveni, kteří by se chtěli zhostit těchto aktivit. Já totiž pochybuji o tom, že tam není alespoň, řekněme, nějaká chuť se pustit tímto směrem. My pomáháme zemím v takovém přechodném období. Já bych se rád zeptal, na co byste se zaměřil vy v oblasti spolupráce? Je to reforma justice, veřejné zakázky nebo reforma celní zprávy nebo, já nevím, zpráva na úrovni prokurátora nebo a tak dále, čili ty struktury, které využívaly eh, třeba předchozí vlády dobře a tak dále. Čili na co byste se zaměřil vy, jaké jsou vaše priority v tomto ohledu? I s ohledem na spolupráci s EU. No, děkujeme. Milí kolegové, a ještě Heidi Hautala, to je poslední přihlášená do diskuze. Nebo omlouvám se, ještě část Stanok bych chtěl, takže ano, to je taková pozdní žádost. No ale vy jste přišel pozdě, pozdě. Dobře, já vím, že k 29. březnu, že je opravdu blízko, tak našim britským kolegům musíme být schovývavější. Takže, ano, takže hejde Hautla, děkuji, děkuji pane předsedající, to je opravdu velice milé. Víte, jednak 2. čtvrtý 2017 a 9.12.2018 to byly vlastně dvě pozorovací mise, které jsme se zúčastnila a já skutečně nemohu ani popsat dostatečně ty obrovské rozdíly mezi těmito dvěma volbami, které proběhly. Takže jestli dovolíte velice rychle k otázce, která je zásadní. Nyní, když máte dostatečnou většinu ve, ve vašem parlamentu, tak si myslím, že můžete velice rychle pokračovat ve volební reformě, která byla doporučena, která již byla na stole, když před volbami to nedopadlo. Samozřejmě pro vládnoucí stranu to mělo dramatické následky. Čili pokud teda odstraníte ten systém těch 13 otevřených okrsků, aby tam byl proporční systém a těch 30 tu genderovou kvotu, zda to budete skutečně implementovat. A zároveň se chci zeptat, zda máte kompetentní opozici ve vašem parlamentu, když máte ní tak velikou většinu díky volebnímu vítězství. Děkuji, děkuji Haude a skutečně děkujeme i za práci, kterou si odvedla přímo na místě v Arménii v průběhu voleb. A nyní hmm, časa. No, možná to nebude 29. března, pane předsedající, možná dostaneme odklad. Takže nejprve blahopřeji panu premiéru Pašinianovi k takovým skutečným demokratickým procesům ve vaší zemi, tak jak já jsem to vnímal. Já skutečně cítím obrovské přátelství k vaší zemi. Já jsem byl místo předsedou přátel Arménie v předchozím volebním období. Já jsem byl jedním z těch, kteří trvali na tom, že skutečně musíme mít takový typ dohody CEPA s vaší zemi, jelikož a jste museli uh, nebo teda po té, co jste eurázijskou smlouvu podepsali, museli se o to odstoupit. Já jsem četl, že očekáváte z nějaké teda eh, zmírnění z určité mm, zjednodušení vztahu s Bakou, to my vítáme. A pokud jde o mm, vztahy s Tureckem, o, hr, o hraniční záležitosti, také se hranic, ano, ta neférová záležitost, ty uzavřené hranice, na straně eh, Turecka mm, na základě vztahu s Azerbajdžánem. A pokud jde o zahraniční vztahy s eh, novým prezidentem Gruzie jsem nedávno měl možnost hovořit o záležitostech, které jsou takové problematické, například Eh, arménská menšina v jeho zemi. Já vím, že já doufám, že, nebo se chci zeptat, zda došlo k nějakému pokroku i na základě nedávné návštěvy. A poslední věc, která mě fascinovala především nyní s tou pozicí Trumpa, eh, že se bude, bude stále, že, se PO, že CPOA smlouvy, zatímco Evropané budou nadále součástí, čili vaše vztahy s Iránem, eh, vím, že tam jsem taková, taková mm, opravdu drobná hranice s touto zemí, pozemí, proto se chci zeptat, jaké jsou vaše vztahy s touto zemí, především mm, pokud jde o vaši diasporu mm, ve Spojených státech, silné vztahy s touto, touto diasporou eh, i vzhledem na Trumpovu pozici vůči smlouvy JCPOA, takže velice stručně a rychle několik těchto dotazů. Takže děkujeme, říká pan předsedající. A nyní, pane premiére, vystoupilo více skutečně než dv- 12 kolegů, takže prosím, máte možnost v následujících 15 minutách eh, odpovědět a poté budeme pokračovat v našem programu. Prosím. Děkuji, děkuji za slovo. Vážení poslanci, členové výboru pro zahraniční záležitosti, děkuji za vaše hodnocení, připomínky a otázky. Já se pokusím zareagovat a odpovědět na všechny vaše otázky. já jsem si to uspořádal do tří tematických bloků, ty otázky. To znamená nejdříve, co se týče těch vnitřních interních procesů v Arménii. Jak jsem již říkala, a jsem si jistý, že samozřejmě demokracie není stála navždy nebo nemusí být stála, ale nám jde o vybudování silné demokratické země, silných demokratických institucí a proto chceme i nadále pokračovat v reformách volebního systému. Budeme se tomu věnovat, to je velmi důležitý cíl pro nás, proto také doufáme, že spolupráce mezi naší zemí a Evropskou unii bude i nadále takto efektivní a konstruktivní. A vidím a velmi si vážím toho, že Evropská unie je připravená a ochotná podporovat Arménii ve v jejich reformách. A teď je velmi jaksi upřímně a přímo, co se týče implementace dohody CEPA. Myslím si, že je zcela v souladu s naším současným programem práce na vnitřní úrovni i v souladu tedy s našimi ambicemi. E, co se týče aktivit v oblasti boje proti korupci, tady vás mohu ujistit, že to jsou všechno aktivity, které jsou pro nás zásadní, protože chceme posílit Um, zásady právního státu v naší zemi a právní stát u nás nebude existovat, pokud nebudeme umět bojovat proti korupci. A teď jsme eh, v podstatě v tuto chvíli jsou vyšetřováni a souzeni vysocí úředníci eh, před našimi soudy. Je to více jak sedm opravdu velmi stěžejních soudních eh, případů. A soudy budou rozhodovat o tom, jakým způsobem tedy s nimi bude zacházeno. To znamená, že o jejich osudu opravdu rozhodnou soudy. Ale víte, je velmi důležité tady říci, jak důležité je, aby naše soudnictví bylo nezávislé. To je velmi důležité a vy to moc dobře víte, že od začátku vzniku naší vlády jsem já osobně v podstatě odmítal eh, pokračovat v té praxi jaksi přijímání nebo vynášení eh, rozsudků eh, v podstatě za soud, ale v tuto chvíli vám musím říci, že si nejsem stoprocentně jistý, jestli naše soudy jsou opravdu zcela nezávislé. Nejsem si jistý, jestli ty předcházející vlády, tě, ti oligarchové, neudělali v podstatě mnohé proto, aby i nadále mohli ovlivňovat eh, naše sousední, soudnictví. Což ale neznamená, že my bychom se chystali teď v tuto chvíli nějak přímo zasahovat do soudních řízení, ale chceme udělat všechno proto, abychom provedli opravdu pevné řádné reformy, aby náš soudní systém byl svobodný a nezávislý. Hovořili jsme o těch tzv. stolen assets recovery. A to je vlastně řešení problému, které, který je pro nás velmi důležitý. A e, tady počítáme i do budoucna s vaší pomocí. To znamená, že doufám, že tady ta ztracená, ukradená aktiva s pomocí Evropské unie nějakým způsobem získáme zpět. Eh, OSI přišlo s návrhem podpory arménské vlády právě v oblasti mm, snahy, jak si znovu získání těchto Eh, cizených aktiv. Co se týče Horního Karabachu a toho konfliktu, je velmi důležité tady v tuto chvíli zmínit a říci, že prostě tento konflikt nemá vojenské řešení a my musíme opravdu vytvořit eh, takové podmínky, abychom mohli v podstatě přijít s mírovým řešením. Od vzniku vlády se vláda tomuto problému věnuje a snaží se najít takovéto řešení. E, samozřejmě musíte ale nejdříve vytvořit ty podmínky, za nichž budete schopni tady přijmout takovéto e, e, rozhodnutí a řešení. Náš parlament přišel s bezprecedentním prohlášením, že jakékoliv řešení konfliktu na náhorním Karabachu. To znamená, musíme najít řešení pro všechny lidi, pro eh, občany Armenie, Horního Karabachu, Azerbajdžánu, pro všechny, kteří v této oblasti žijí. A to byl opravdu bezprecedentní výrok našeho ministra. A já jsem vycházel z toho, že vlastně po tomto prohlášení budou následovat podobná prohlášení i ze strany Azerbajdžánu, že se v tomto podobném duchu vyjádří i azerbajdžánský prezident. Nicméně bohužel tato má naděje doposavat se nesplnila. Dokonce musím říci, že naopak slýcháme stále častěji hrozby z Azerbajdžánu, který v podstatě hrozí tím, že konflikt v náhodním Karabachu bude řešit zbraněmi. A to bez ohledu vlastně práv, na práva lidí žijících v náhodním Karabachu a v Armenii. A proto musím říci, že v takovéto situaci je velmi těžké až nemožné si představit, že budeme schopni ten konflikt v nejbližší budoucnosti vyřešit, protože pro takovéto mírové řešení potřebujeme také, aby Azerbajdžán byl ochoten vyjednávat, vést s nami dialog. Nicméně bohužel v tuto chvíli nemohu říci, že by k tomu byl Azerbajdžán připraven. Jde o formát toho vyjednávání. Vy samozřejmě víte, že na mezinárodní úrovni se uznává, že vlastně eh, konflikt v Náhorním Karabachu má tři strany, to znamená Azerbajdžán, Náhorní Karabach a Arménii. A je to něco, co je uznáváno na mezinárodní úrovni. Eh, v roce 90 94 na jednání v Budapešti se o tom hovořilo taky v rámci tedy jednání OSi, ale bohužel doposavat je k tomuto vyjedna, jsou k tomuto vyjednávání připraveny pouze dvě zúčastněné strany. A bohužel tedy Arménie a Azerbajdžán vyjednává bez představitelů Náhorního Karabachu předcházející představitelé Arménie vlastně byli částečně původem eh, z náhorního Karabachu a měli pocit, že tedy ve své, svou osobou zastupují jak Armenii, tak náhorní Karabach. Já nejsem z náhorního Karabachu, já, já jsem opravdu e, premiérem Arménie a občané Národního Karabachu eh, nejsou občané Arménie, neúčastní se arménských voleb. To znamená, že já je nemohu zastupovat, nemohu být součástí vyjednávání jejich jménem. Prostě nemůžu vyjednávat za ně. Prostě nemůžu eh, vyjednávat za ně za občany Náhorního Karabachu. To znamená, že tady se musíme zamyslet nad formátem, modelem vyjednávání, který by vedl k opravdu k adekvátnímu dialogu, což nebude ale možné, aniž by se takovéhoto vyjednávání účastnili zástupci oprávnění představitele Náhorního Karabachu. A co se týče Ruské federace. Dobrou zprávou je to, že Evropská unie nestojí za žádnými geopolitickými podmíněnostmi vůči Arménii protože naš, náš program spolupráce s EU se týká, to je prostě reformní program, týká se dohody CEPA a my chceme tuto reformní agendu opravdu naplnit a držet se jí. Samozřejmě, že naše vztahy s Ruskem jsou pro nás zásadní. Rusko, chceme být s Ruskem opravdu strategickými partnery a velká část v podstatě naší spolupráce ve všech oblastech prostě je úzce propojená s eh, Ruskou federací. Nemyslím si, že by to ale mělo představovat nějaký zásadní rozpor nebo mělo nějakým zásadním způsobem ovlivňovat naše vztahy s EU. To znamená, máme tady vlastně vztahy jak s Ruskou federací, tak s EU, jednáme transparentně a je velmi důležité zdůraznit, že nikdo se nesnaží nějakým způsobem očerňovat nebo poškozovat eh, toho druhého, že by jaksi naše dohody s EU nějakým způsobem měly být namířeny proti Rusku a naopak. Samozřejmě, že spolupráce v oblasti energetiky je velmi důležitá a my i nadále budeme rozvíjet naše vztahy jak s Ruskem, tak i s Iránem. A jak víte, tak my v oblasti energetiky spolupracujeme i s Iránem a tato spolupráce bude i nadále pokračovat. Nedávno jsem byl v Iránu a hovořil jsem o možnostech dalšího rozvoje naší spolupráce právě v oblasti energetiky. Tak a to se také týká těch konkrétních kroků, na které jste se ptali. No, víte, my vycházíme ze stejného ideologického základu, co se týče ještě těch hospodářských a politických změn, tak z čeho v podstatě vycházely naše politické změny? Šlo o to nějakým způsobem povzbudit lidi ke konkrétním krokům, ke konkrétním rozhodnutím, která mají ovlivnit jejich budoucnost. V souvislosti s ekonomickými změnami a ekonomickou revolucí budeme rozhodně podporovat naše lidi, aby byli hospodářsky aktivní. A proč je to důležité? No, protože před revolucí existovaly monopoly a velcí oligarchové, kteří omezovaly příležitosti ekonomické aktivity a tady v tuto chvíli se snažíme to vlastně všechno více otevřít a chceme zavést v podstatě ten, ta, ta pravidla těch celoplošně pro všechny stejně platných podmínek. Chceme podpořit naše malé a střední podniky a chceme také vytvořit jaksi novou oblast v naší ekonomice, které budeme říkat makroekonomikou, makroekonomika a osvobodíme tedy určitou část podnikatelů od daňové povinnosti a také zjednodušíme regulační rámec tak, aby mohlo docházet k lepším investicím, aby vlastně naše země byla pro zahraniční investory eh, atraktivnější, což je samozřejmě velmi důležité. chceme i nadále podporovat eh, rozvoj naší infrastruktury a chápu, že už jsem skoro na konci své řečnické doby a pro tuto práci Samozřejmě potřebujeme technickou i finanční podporu ze, stranu, ze strany EU. Samozřejmě si také budeme vážit eh, vašeho poradenství, tak aby prostě naše demokracie byla co nejsilnější v oblasti ekonomické, politické, ale také institucionální. Ale já si myslím, že prostě neexistuje v tuto chvíli možnost, že by mm, demokracie v našem státě opět mohly nahradit skorumpované systémy. Prime Minister Pashinyan, let me thank Pane premiére Pašeňane, děkuji vám, děkuji vám jménem všech svých kolegů. Myslím si, že tato výměna názoru byla velmi obohacující. Děkuji. Děkuji vám hodně štěstí a doufám, že i vaši ministři se budou účastnit stejně plodných zasedání. Děkuji. We would like to continue our meeting. Rádi bychom pokračovali. Pokud by arménská delegace byla tak laskavá, venku je opravdu velmi, velmi mnoho prostoru, pokud chcete ještě poskytnout nějaké rozhovory nebo se pobavit s kolegy. So, ladies and gentlemen, I would like to... Dámy a pánové, rád bych pokračoval a přišel bych k elektronickému hlasování, ale já nemůžu začít hlasování, dokud nebudete všichni sedět na svých místech. Takže buď to tuto místnost opustíte, anebo se posadíte na své místo. Prostě jenom dvě alternativy. To bylo mi jednoduché. So we obviously still have a number of friends of Armenia. Samozřejmě, že ještě naši arménští přátelé, někteří z nich teprve opouští místnost. So we continue our... Tak a budeme pokračovat sedmým bodem pořadu jednání, doporučení radě, komisi a místo předsedkyni komise vysoce, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkající se oblasti působnosti a mandátu zvláštních zástupců EU. E, paní zpravodajkou je paní Hilde Vautmans, není tu v tuto chvíli. Můžu poprosit kolegy z EPP, aby ukončili svou interní debatu. Už je stejně pozdě, prostě budeme hlasovat. Takže paní Hilde Vautmans tu není, to znamená, že můžeme hned začít hlasovat. Máte k tomu něco? Ne, není tomu tak? Tak se na to můžeme vrhnout. Začneme tady? Ano. 22 pozměňovací návrh, omlouvám se, ne, omlouvám se, Nina Gil, ještě prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem předpokládala, že to bude paní zpravodajka, ale jelikož to není jako stínová zpravodajka, chci říci, že mám ústní pozměňovací návrh, který jsem dala k dispozici. Takže až se dostaneme k Mku, tak mi prosím dejte slovo, abych mohla ten svůj ústní pozměňovací návrh představit. Děkuji, ano, děkuji, paní Gel, určitě tak učiním. já nevím, panuje tady takové zvláštní rozechvění u některých kolegů. Takže možná, že bychom měli začít. Tak 22 si návrh, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. 23, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. 25, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 36, kdo je pro, proti, zdrželi se. Tak to si musíme ověřit, takže hlasujeme o 36. Elektronicky prosím hlasujte. Tak dva kolegové ještě nehlasovali. Takže dva kolegové nechtějí hlasovat. Hlasování je u konce. Takže 29, 21, 21, 29, ano. Takže 38 jde pro, proti, zdrželi se přijato. 39 pro, proti, zdrželi se přijato. 40 plapadá, 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 tak, chcete 42 ověřit, takže ano, otevírám hlasování 42. omlouvám se, máme tady o dva kolegy z EPP více. Ne, nikdy v této místnosti nemůže být dost kolegů z EPP, ale v tuto chvíli je tady o dva víc. Dobrá. A teď je konec hlasování. Přijato 29 k 16. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti při, e, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se přijato. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se Přijato 54 pro, proti zdrželi se přijato, 55 pro, proti zdrželi se přijato, 56 pro, proti zdrželi se přijato, 58 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 59 pro, proti zdrželi se přijato, 60 pro, proti zdrželi se přijato, 61 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 62 pro, proti zdrželi se při, zamítnuto, 63 pro, pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se, tak to si ještě ověříme. 67, otevírám hlasování. 67. Tak, hlasování je u konce. Zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 69 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 70 padá, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 72 pro, proti, zdrželi se. To si ověříme, takže ještě 72. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se. A tak to si ověříme hlasování. Zahajujeme pane Jurku. Konec hlasování. U, tak to bylo zcela jasně zamítnuto. 78 a Nina má slovo, prosím. Do mikrofonu musíte mluvit. Do mi. Děkuji, děkuji, pane předsedo asi mm, víte, že Emin Gilmo byl jmenován eh, v radě jako speciální eh, představitel pro lidská práva. Je to vlastně rozhodnutí z 28. února, to znamená rozšíření mandátu, které by mělo také pokrývat mezinárodní humanitární právo a mezinárodní spravedlnost. A v této souvislosti bych ráda pozměnila můj původní pozměňací návrh 78. Ten ústní pozměňací návrh jste dostal dostali. Myslím si, že většina kolegů by ho měla mít před sebou, ale tím, že ho máme, tak prosím nás, mohli bychom jenom o něm hlasovat, nemusíme o něm. Ano, já si myslím, že jde o opravdu skvělý ústní pozměňovací návrh, takže kde pro, kdo není, takže výborně přijato. A dostáváme se k bodu číslo 81 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se tak to si ověříme. Hlasujte elektronické hlasování. První část. Konec hlasování. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se. To si ještě ověříme, takže hlasujte elektronicky 88, prosím. Konec hlasování. Přijato 89 pro, proti, zdrželi se. No, to si musíme také ověřit, takže 89 hlasujte, prosím. Konec hlasování přijato. 90 pro, proti, zdrželi se přijato, 91 pro, proti, přijato, 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 96 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 97, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Tak to si ověříme, 97 hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 98 pro, proti, zdrželi se. To si také ověříme, takže otevírám hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 99 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se. Přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Stovka pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A teď je úvodní ustanovení, osmička pro, proti, zdrželi se, přijato, deset pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, devítka pro, proti, zdrželi se, přijato, Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Třináct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, Třináctka ne, tak to se ověříme, takže ještě třináctka hlasujeme. třináct Dalunde.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 Nechcete to ověřit? Dobře, tak dvacítka, hlasujte. Hm, proč tady teď zase pořád tři kolegové chybí? EPP má zase o jednoho navíc tuto chvíli. Konec hlasování. to Charlesy. 41 proti 10 pro tak to bylo opravdu smysluplné hlasování, meaningful vote. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak, eh, citace 1 pro, proti, zdrželi se, přijato 2 pro, proti, zdrželi se, přijato 3 pro, proti, zdrželi se, přijato 4 pro, proti, zdrželi se. Takže čtyřku si také eh, zkontrolujeme, hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se. To si ověříme, šestkou ověřujeme, hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato. A sedmička, kde pro, proti, zdrželi se, tak to si také ještě ověříme. Sedmičku. Konec hlasování. Přijato. Tak a elektronické hlasování té o tomto návrhu pozměněné podobě, to znamená konečné hlasování, hlasujte prosím. Konec hlasování. A přijato 50 pro, 3 se zdrželi. Tak to bylo dobré. A teď přicházíme k osmému bodu pořadu jednání a jde o asociaci evropské komunit s Izraelem. Takže jde také o přistoupení Chorvatska k EU. A pan Preda chce se k tomu vyjádřit? Ne, pokud ne, tak můžeme hned přejít ke hlasování. pouze elektronické hlasování. Kdo je pro? Hlasujeme. The vote is closed. Konec hlasování. Přijato 47 hlasů pro jeden proti, tři se zdrželi. Milí kolegové, tím jsme uzavřeli část eh, dnešního zasedání, které patřilo výboru AFET. Teď budeme zasedat eh, společně s výborem DB podle článku 55 zřízením nástroje pro sousedství spolupráce a mezinárodní spolupráci. Poprosím, aby kolegové z DEVE přišli do místnosti. Připomínám, že zítra je mimořádné zasedání výboru AFET od 17 do 18 hodin. Proběhne za zavřenými dveřmi. Bude se jednat o výměnu názorů s SVČ a s komisí ohledně situace v terénu v Albánii. A následující zasedání výboru AFED bude 18. března. Než uzavřu tuto část našeho zasedání, má někdo něco k bodu různé? Nemá. A proto nejprve vítám kolegy z výboru DEVE, zejména předsedkyni paní McEwen. Vítejte. A pokud souhlasíte, budeme pokračovat v hlasování. Tak, stroje jsou nažhaveny. Eh, kdo tomu předsedá, já nebo Linda?